I think we can start. Tak já myslím, že můžeme začít. Ich begrüße sehr herzlich Srdečně vítám Peta Coxe, který je europoslancům velmi dobře znám, protože býval jednodobu dobu předsedou Evropského parlamentu, pobýval v Evropském parlamentu velice dlouho a nyní je koordinátorem koridoru Skandinávie Středomoří. Náš pořad jednání eh, už byl vám všem eh, dán k dispozici a rozeslán, a takže Pete Coxe, máte slovo na desetiminutový projev.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 Tak, pane předsedo, vážení poslanci, dobré odpoledne. Děkuji za příležitost hovořit s vámi o koridoru Skandinávie Středomoří. V této krátké prezentaci budu hovořit o pracovním plánu pro tento koridor. Zmíním se také o pracovním procesu, ale jenom velice stručně, protože jsem vám ho prezentoval před několika týdny s Matějem Grošem. Budu hovořit také o klíčových výsledcích v oblasti projektového financování které byly nedávno eh, zveřejněny pro koridor Středomoří Skandinávie a budu hovořit o následujících krocích, které navrhujeme. Letos, jak víte, eh, byly zahájeny všechny koridory a v březnu 2014 všichni byli jmenováni všichni koordinátoři. Eh, začali jsme pracovat na začátku roku, dostali jsme formální jmenovací dopis v březnu a od té doby absolvujeme fóra s členskými státy, s regiony, eh, infrastrukturními společnostmi a tak dále, a e, začínáme se vnějš, s externími konzultacemi a na jejich základě vyvíjíme plány koridoru a vyvíjíme e, obecná kritéria toho, e, co má tvořit který koridor. Proběhlo mnoho schůzí a cest misí, k těm se ještě vrátím. Proběhlo mnoho hovorů s volenými zástupci eh, tady ve vašem parlamentu a ve vašem výboru i s dalšími eh, europoslanci z relevantních členských států, s členy vlády, s ministerstvy a eh, místními a regionálními úřady. Koridor Skandinávie Středomoří je stručně popsán na tomto slajdu. Táhne se přes sedm členských států Evropské unie, Finsko, Švédsko, Dánsko, přes Německo do Rakouska, e, odtamtud do Itálie a přes Sicílii na Maltu. Kromě toho máme napojen, e, napojeno také Oslo, tedy jich Norska, přes Göteborg. Norsko je proto také tedy napojeno do naší práce. Kromě těchto sedmi členských států plus Norsko jsme identifikovali na trase koridoru 18 městských uzlů. To musí splnit příslušná kritéria stanovená v nařízení, aby e, mohly být prohlášeny za městský e, uzel. Je tam 19 ústředních letišť, 25 důležitých přístavů, 44 železničních terminálů a e, koridor eh, pokrývá 16 území Evropské unie. A tento koridor by měl eh, představovat zhruba 27 HDP, protože vede eh, tou bohatší částí Evropské unie. Koridor a práce během prvního roku, e, práce na kritériích, se zabývali nařízením, které schválil Evropský parlament a brali jsme každý dopravní prostředek zvlášť, tedy e, železnice, silnice, přístavy a letiště a poměřovali jsme e, tyto dopravní prostředky s jednotlivými kritérii podle nařízení. Například tento slide se týká železnice. Jedno z kritérií je elektrifikace Zkoumali jsme různé elektrické rozvodné systémy, zjistili jsme, že se využívají čtyři různé, eh, pak je tu zátěž na jednu osu, čtvrté kritérium je délka vlaku a minimální cílová délka je 740 metrů a dále eh, zapojení systému ERTEM eh, ES, e tedy inteligentního systému železnic. My jsme tedy u železnice posoudili 9 tisíc kilometrů železničních tratí, posuzovali jsme, jak splňují ty kritérie, kritéria a pokud v noci se vám špatně spí, můžete se podívat na internet, všechno to tam je a to též pro letiště přístavy silnice. Takže tímto velice zdlouhavým způsobem jsme schromažďovali data. Pokud jde o splňování standardů TNT, my jsme eh, identifikovali celý seznam výzev. Já to vezmu eh, stručně. U silniční dopravy eh, jsou to velké dopravní zácpy, zejména kolem velkých měst eh, v obdobích špičky a s tím souvisí další infrastrukturní problémy, jako jsou parkovací místa, stru, infrastruktura alternativních paliv, respektive jejich neexistence a tak dále. Pokud jde o přístavy, musíme ještě bádat dále, ale naším klíčovým zájmem je ta oblast na souši protože eh, tedy Brian Simpson má na starost to moře a pro nás je důležité eh, to, to zázemí na pevnině. Dále s intermodalitou souvisí železniční spoje okolo letišť a kromě šesti malých letišť z těch šestnácti e, na tomto koridoru jsou napojeny na železnici. E, dále, pokud jde o e, železniční terminály, tady je infrastruktura dobrá ale jsou tu určité problémy s logistikou a dodávkami my jsme identifikovali na našem koridoru dva, dvě kritická místa. Dva hlavní chybějící články, což by byl Brennerský tunel, tunel spojující eh, sever Itálie s Innsbruckem a který tak vlastně propojí středomoří eh, s severní Evropou. Právě tak eh, pevný přechod přes průliv Fémarn, který by měl spojit eh, Dánsko eh, s eh, severním Německem, se Šlezvickem, Holštínskem a tak vlastně propojit Hamburg s Kodaní. A dále přes průliv Eresund do Malmö a do Stockholmu. což by tedy vlastně znamenalo propojení velkých makroregionů v Evropské unii. Zejména jsme se věnovali pozornost zapojení ERTMES v současnosti eh, je to velmi neuspokojivá ta situace, pouze místy eh, je to funguje. Doufáme, že do roku 2030 se využití rozšíří. Dále je zapotřebí modernizace některých dopravních prostředků, toho je dlouhý seznam, eh, zlepšit napojenost přístavu směrem k souši, dále rozšířit infrastrukturu benzinových stanic a stanic pro čerpání alternativních paliv, No, mnoho z toho je financováno z aktuálního financovacího schématu a jsou to všechno předkomerční projekty, které budou muset být intenzifikovány časem. Potom zkoumáme také národní úzká místa, jak silniční, tak železniční síti. V naší práci jsme se snažili nalézt eh, oblasti, kde je potřeba investovat. Zatím eh, jsme identifikovali 394 projektů, eh, které by bylo potřeba uskutečnit do roku 2030, abychom splnili cíle. Celkový objem investic tedy odhadujeme u projektů tohoto koridoru na 144 miliard euro což ale pokrývá pouze 73 těch identifikovaných projektů a tyto e, náklady nemusí být odhadnuté správně. Takže 144 miliard je minimum, ale patrně to není e, konečná částka. 73% těchto investic e, je zapotřebí do železnic, 21% do silnic, 3% do přístavu a zhruba 3% na letiště, železniční terminály a do městských uzlů. Prioritizace investic je nesmírně důležitá pokud jde o plánování a finanční rámec do budoucna. Identifikovali jsme několik klíčových priorit, nebo ty jste vlastně stanovili vy eh, v nařízeních. Problém přeshraničních spojů, eh, které mají vysokou evropskou přidanou hodnotu, je důležitým hnacím motorem naší práce za posledních 12 měsíců. Eh, tím se dostáváme zpátky k Brennerskému tunelu a mostu přes Fémanský průliv Dostáváme se také k přístupovým cestám. Nemá cenu mít dobré mosty a dobré e, tunely, e, když k ním neexistují dobré přístupové spoje. To jsou tedy klíčové prvky našich diskuzí e, s příslušnými členskými státy. A napojení přístavů, ta takzvaná poslední míle, o tom se určitě včera zmiňoval Brian Simpson, Eh, to je téma, které je společné pro mě a Briana Simpsona. A investice do ERTMES budou také velmi podstatné z dlouhodobého hlediska. Kromě toho eh, plánujeme znovu jmenování eh, konzultantů v nadcházejících týdnech, kteří by nám pomáhali s prací na městských uzlech. Víme, že tady musíme dělat více a my sami říkáme, že Řím nebyl postaven za den, nicméně na městských uzlech se pracuje, budeme se k ním vracet. Zabývali jsme se také e, doprovodným softwarem, e, infrastrukturou a jejím nastavením, ale celá otázka e, udržitelnosti, snižování hlučnosti, schémata financování pobídek a negativních pobídek pro využívání železnice, to všechno je předmětem diskuzí, které probíhají paralelně s vývojem infrastruktury. Komunikační strategie je nesmírně důležitá. A e, k tomu se pak ještě můžu vrátit, pokud chcete nějaké příklady toho, co děláme na tomto koridoru, tak dobrým příkladem osvědčených postupů e, je to, že v našem pracovním plánu jsme vyzvali členské státy a jsem rád, že souhlasili, abychom vytvořili takzvanou, takzvané ideové laboratoře. Já jsem se snažil e, oprostit od té představy, aby spousta lidí přijela do Bruselu, poslouchala čtyři až pět lidí na pódiu a pak zase jela domů a nevěděla, ptala, proč jsem vlastně jela. Místo toho bychom měli sbírat nápady a myšlenky lidí, kteří dělají dobré věci a na, jejich, na tom základě e, vytvořit tu ideovou laboratoř, jak říkám. E, ten nápad byl tak dobře přijat, e, že dopravní úřad ve Švédsku prostřednictvím ministerstva dopravy nám nabídl jednoho svého zaměstnance na částečný úvazek, aby nám pomáhal s naší prací, což nám udělalo velkou radost a my vítáme a povzbuzujeme státní experty, aby se účastnili prací na koridoru, pokud členské státy to uznají za vhodné. Pokud jde o řízení a e, pokud jde o e, mise, tak e, my jsme provedli čtyři takovéto mise, absolvovali jsme mnoho schůzí pracovních skupin, včetně skupiny pro přístavy a pro vnitrozemské vodní toky. A já společně s Vimem Fandem Kampem a s Leem Hubercem jsme vykonali 22 návštěv od března loňského roku. Byla dokončena naše studie koridoru. Do prosince byl dokončen náš pracovní plán a všechny členské státy tento plán přijali a e, jejich jednomyslný koncenzus je pro nás zdrojem velkého povzbuzení. Nejenom pro nás, ale pro všechny, kteří se zavázali, že ve podobném časovém horizontu budou e, vyvíjet podobné úsilí. E, vážený předsedo a vážení poslanci tohoto výboru, chtěl bych zdůraznit, jak jaký nesmírný užitek máme my, koordinátoři a naši kolegové, od zaměstnanců, kteří jsou k nám přiděleni od komise. A e, já bych tedy chtěl poděkovat zejména Leovi Hubercovi a panu Van de Kampovi e, za nesmírné, e, za nesmírné úsilí. Pokud jde o financování projektů, 29. června komisařka Bulc oznámila eh, výsledky eh, největšího dosud výběrového řízení pro Connecting Europe Facility. To je největší balíček, eh, který komise zahájila od spuštění politiky eh, TNT v roce 1994, jestli si někteří kolegové pamatujete. A já jsem rád, že eh, značnou finanční podporu získalo, získalo mnoho projektů na koridoru Skandinávie Středomoří. Celkem je tam 14 projektů, které byly navrženy na finance z komisí a to ve výši 1,92 miliard euro, což tvoří téměř 15 celkových alokovaných prostředků. Eh, k největším prioritním projektům patří Eh, pro, pro, při přemostění eh, projektu Femarn mezi Dánskem a Německem a Brnerský tunel mezi Itálií a Rakouskem získali největší část těchto prostředků, vzhledem k tomu, že jde o přeshraniční projekty, že jde o úzká místa a že tu eh, vzniká evropská přidaná hodnota. 164 milionů euro na ty ostatní projekty byly rozděleny mezi projekty nákladních železnic, příměstské železniční dopravy a inteligentní dopravní systémy, alternativní alternativní paliva a tak dále. Kromě toho máme mnoho projektů financovaných z horizontálních programů, jako jsou vnitrozemské vodní toky a moře a ERTMS, které se ale nedotýkají výlučně našeho koridoru. Ucházelo se o finance 735 projektů, ale pouze 276 nějaké finance dostalo, což nám ukazuje, že zájem je enormní a že je tu vůle vyvíjet dopravní infrastrukturu. A konečně, pane předsedo, bych chtěl skončit nadcházejícími kroky. V září a v prosinci eh, plánujeme jmenovat konzultanty na další fáze našeho plánu Díky vám máme průvodní pokyny, máme Connecting Europe Facility, výběrové řízení už je za námi a nyní je na čase přesunout se k realizaci a implementaci. Klíčoví hráči došli ke politickému koncenzu a my se těšíme na vaši spolupráci a doufáme, že se dopracujeme ke konkrétnímu naplnění společných evropských cílů a že zlepšíme naši budoucnost prostřednictvím lepší dopravní infrastruktury. Děkuji a těším se na vaše dotazy. Děkuji vám. A nyní máte možnosti klást otázky. Nejprve Hanna Virkunen. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Petu Koksovi. Jsme velice rádi, že jste přišel sem mezi nás na výbor pro dopravu. Tento koridor je skutečně jedním z nejvýznamnějších koridorů v Evropě, také protože je jedním z nejdelších a, jak víme, propojí severní a jižní části Evropy. A pro mne, já pocházím z Finska, je velice důležitý také proto, že nabízí evropským zemím propojení s ruskou hranicí a tím pádem také přístup na ruské trhy. Samozřejmě, že dnes s Ruskem příliš neobchodujeme, víme z jakých důvodů, ale v dlouhodobém horizontu se domnívám, že je důležité mít dobré propojení i na ty velké azijské trhy a proto ten skandinávsko-středozemní koridor je pro evropskou budoucnost velice důležitý. Také si myslím, že je tento koridor velice dobrým příkladem multimodality, protože kombinuje silniční dopravu, železniční dopravu, přístavy a letiště. Já jsem měla příležitost vyslechnout si prezentaci Peta Coxe již eh, před několika týdny na konferenci v Rize, ale bylo to ještě předtím, než eh, nástroj pro propojení Evropy eh, zveřejnil své seznamy. A mne by nyní zajímalo, jak vidíte ten seznam. Vidíme, že ty fondy byly určeny na projekty v oblasti zlepšení sítí TEN-T, což je dobré. Například ve Skandinávii mnoho důležitých přístavů a železnic obdrží tyto finanční zdroje, stejně tak jako projekty těch čističek a projekty v oblasti skapalněného zemního plynu. Vy jste již zmínil ty dva chybějící články, ta dvě hlavní úzká místa, která obdrží to financování, ale chtěla bych se zeptat, zda jste s tímto přidělením zdrojů skutečně spokojen a zda si myslíte, že ty nejzávaznější překážky skutečně se podaří díky těm penězům odstranit. A ještě mám jednu otázku. Vy jste řekl, že dalším krokem bude zaměření se na ty městské uzly. Já si také myslím, že to je důležité. Jak jsem již řekla, pocházím z Finska, z určité periferie a ty eh, koridory v podstatě všechny končí v jižní části Finska a Švédska. Ty severní části Finska a Švédska již k ním nemají přístup. Chtěla bych se zeptat, zda si myslíte, že v budoucnosti by ty koridory mohly být prodlouženy až na sever těchto zemí, protože si myslím, že i ty možnosti v oblasti arktického, eh, arktické v oblasti Severního ledového oceánu jsou důležité. Děkuji, nyní Wim van, de Kamp. Ne, nehlásil se o slovo? Ano. Já myslím, že by bylo spravedlivější, kdybyste nejdřív vzali ostatní skupiny. V tom případě Jens Nielsen. Děkuji vám. Děkuji vám. Já pocházím ze severního Švédska a proto e, samozřejmě mě také zajímá tento koridor. Pokud jde o prioritizaci, e, e, tak já jsem spokojen s tím, nebo mám radost, že botnický koridor v severním Finsku a severním Švédsku má prioritu v oblasti Norboten. Je to důležité pro železnou rudu, s tím, mám, s tím jsem spokojený. Nicméně je zapotřebí napojit to na tento koridor, jak už říkala má finská kolegyně. Já mám spíše ze zvědavosti několik otázek. Eh, jak pracujete jako koordinátor eh, se členskými státy? Eh, protože vlády členských států poskytují spolufinance a musí to mít ve svých národních plánech. My to tak ve Švédsku máme. Já teď mám na mysli zejména železnici Oslo-Kodaň, která mezi těmi prioritami není, ale přitom je velmi důležitá. A druhá otázka. Mně se líbí eh, ty ideové laboratoře o kterých jste mluvil. Protože podle mého názoru, když dáváte velké investice do infrastruktury, tak se do toho zapojuje neuvěřitelné množství lidí, mnoho znalostí a je zapotřebí neustále přemýšlet inovativně. Ale myslíte si, že tato iniciativa by se dala rozšířit eh, na ostatní státy eh, koridoru, aby také spolupracovali na těchto ideových laboratořích, eh, které jste spustili. Eh, možná by bylo dobré, kdyby, jim, kdyby města to převzala také a mohli přispět k inovaci a růstu. Děkuji. Děkuji, Gesine Meissner. Já myslím, že Pavel Telička by měl hovořit přede mnou, protože se hlásil dříve, ale dobře, tak já, já začnu. Eh, já jsem tady na začátku nebyla a proto jsem chtěla hovořit až eh, jako druhá. Já mám na vás celá konkrétní otázky ohledně vašeho koridoru, pane Koxy. A eh, za prvé, ten femarnský průliv, respektive ten budoucí tunel, bude důležitým spojem a všichni víme, že femarnský tunel, až bude Eh, až bude hotový, eh, tak se naskytne otázka, kterou ráda, eh, ptá, kterou rádu kladu všem koordinátorům koridoru, jakým způsobem máte možnost ovlivňovat německou vládu, protože už dlouho existuje smlouva mezi Dánskem a Německem, že fermanský průliv by měl být nějak překonán pevným spojem, a e, v tom případě bude také potřeba něco podniknout. E, bohužel ale přímo takhle v, tom, v té smlouvě to není. Týká se to evropských kompeten, týká se to německých kompetencí. E, nicméně myslíme si, že na evropské úrovni by to byl velký úspěch. Jaké možnosti tedy máte na ovlivňování německé vlády? A právě tak k tomu patří e, ta trasa Y, tedy lepší nákladní přeprava Hamburg, Brémy, Hanover. My v Německu už 20 e, let plánujeme, dáváme na to peníze a nyní se zdá, že existuje alternativa. Ale e, obecně o tom hovořil už kolega Nilsson. Jaké máte praktické možnosti přesvědčit, evropské, přesvědčit evropské vlády o přidané hodnotě takových projektů a potřebujete při přitom naši podporu? Eh, máme my eh, nějakým způsobem působit na eh, naše vlády? A další otázku, další už si odpustím, podle mého názoru je důležité, aby u evropských projektů jsme spolupracovali. Takže jak spolupracujete s Brianem Simpsonem? Já jsem se na to ptala i včera Briana Simpsona a on hovořil o e, několika přístavních městech, které leží na rozhraní vnitrozemských toků a moře. A druhá otázka jde stejným směrem. Do jaké míry se jako koordinátor zapojujete například do Balské strategie nebo Sea Basic Strategy nebo do jaderské jonské strategie? E, protože když jste koordinátor, tak si myslím, že byste e, měl být zapojen i do takovýchto hovorů. Děkuji, nyní Wim van de Kamp. Eh, voorzitter, dank u zeer. Um... Děkuji, pane předsedo. Pan Cox už mluvil o komunikaci. Já se ptám na stejnou věc všech ostatních koordinátorů. Evropští občané vědí všechno možné o Grexitu, ale nevědí vůbec nic o projektu TENTE. Já chápu, že mluvíte se starosty a podobně, ale co evropský lid jako takový, jestli se tak to mohu zeptat. A druhá otázka, Getine už se toho dotkla, co povolení, jak to vypadá s povoleními. To je celkem komplexní projekt. Jsou tady požadavky na udržitelnost, místní a regionální orgány to musí schvalovat. Je to problém? A nebo všechno probíhá podle plánu? Jak to vidíte vy? A pak ještě taková technická otázka. Nevím, jestli dokážete odpovědět. Jsou tady rozdíly, pokud jde o míru využití určitých úseků koridorů. Třeba ve Finsku není tak velký provoz, jako dejme tomu mezi Hamburkem a Hanovrem. Zohledňujete to? tím, že tady chápete, že ta doprava není stejně intenzivní podél celého toho koridoru a jak se to projeví v investicích. A potom ještě nástroj o propojení nebo pro propojení Evropy. Také už se o tom mluvilo. Propojení mezi Dánskem a Německem a Brunnerův tunel, to by byla ideální situace budeme schopni zajistit na to prostředky? Děkuji a nyní má uh, slovo Alfred Zant jakožto host z Ekonu. Děkuji, pane předsedo. Dosáhli jsme pokroku v tom skandinávsko-středomořském koridoru. Já myslím, že velké zásluhy má osobně pan Cox jako koordinátor tohoto projektu. Mluvil jsem o tom na Mátě a tam všichni chválí všechnu následnou činnost a dostupnost. Potřebujeme změny v infrastruktuře, máme určité pokyny v tom projektu TNT, nicméně pracovní plán pro tento koridor, stejně jako ostatní ve stejné kategorii, zasahuje celou řadu regionů v Evropské unii a v těch je různá míra ekonomického růstu a ekonomiky se různou mírou zbližují. Abychom podpořili ekonomické zbližování v různých částech Unie, musíme si to stanovit za prioritu. A je možné, že práce na tom skandinávském koridoru eh, nám poskytne určitá poučení a dobré zkušenosti, jak dosáhnout lepšího zbližování v praxi mezi jednotlivými regiony. Mě zajímá, jestli vy, pane Koxy, nebo ostatní koordinátoři těch plánů pro koridory, nějakým způsobem pracujete i na těch návrzích, které se zpracovávají v rámci Evropského fondu pro strategické investice, což je takový ten Junckerův plán, abychom měli smysluplné investice pro novou Evropu a abychom také podpořili zbližování. A kromě toho při implementaci pracovního plánu narazili jste na nějaké problémy z hlediska koordinace projektů mezi jednotlivými regiony, ve kterých je různá míra eh, hospodářských výsledků? Jsou tady rozdíly mezi severem a jihem. Děkuji. Děkuji, nyní Pavel Telička. Uh, thank you, good uh, Děkuji, dobré odpoledne. Já myslím, Pate, že to, co jste nám dnes říkal a co jsme také slyšeli od vašich kolegů, jenom potvrzuje, že nová koncepce TNT je úspěšná. A je to ta nejlepší možná snaha hlediska integrace a co největšího využití, ne, nejlepšího využití finančních prostředků, které máme k dispozici. A děkujeme také za velice komplexní zprávu. Jsem rád, že jste říkal, že se snažíte držovat kontakt s kolegy u těch námořních dálnic, mě by zajímalo, protože EFSI byl schválen, byl dohodnut, řekl byste, že vzhledem k tomu, že z nástroje pro propojení Evropy máme určité výstupy, myslíte si, že některé členské státy zvažují projekty, které se měly původně financovat ze SEF, s tím, že bychom se na to teď dívali spíše eh, přes EFSI a myslíte, že ve vašem případě, v případě vašeho koridoru je to kompatibilní, vzhledem k tomu, že nástroj pro propojení Evropy se samozřejmě týká trošku jiných projektů než EFSI, kde by se dali očekávat, kde by se dala očekávat určitá návratnost investic. A za druhé, zajímá mě, jakou máte zkušenost s fóry. Mluvil jste o tom, že jich je hodně, Myslím, že jste říkal, že čekáte dvě další. Řekl byste, že je to užitečný nástroj, který je k dispozici pro vás? A nebo jste měli v tomto ohledu vyšší očekávání? Já jsem měl ještě dvě další otázky, ale už je položili kolegové, takže to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji. Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo, já mám pouze jednu otázku. tom koridoru je jedno místo, kde dochází ke křížení s, na severu Německa s Baltskou železnicí a jak spolková, tak federální vláda zde studuje určité doplňkové projekty a já bych se chtěl zeptat, zda je, jsou nějaké kontakty, zda je nějaká kontaktní skupina, nebo zda se uvažuje o tom, jak propojit ty iniciativy v tomto velice strategickém místě Evropy. Vielen Dank. Děkuji. Teď jsem se na řečnický seznam napsal já. E, ano, samozřejmě ty přeshraniční úseky e, jsou samozřejmě e, nesmírně důležité a naskýtá se tam potenciál evropské přidané hodnoty. Jaké jsou možnosti v podstatě ty členské státy koncentrovat, aby se soustředili na přeshraniční úseky? Například v Německu máme úsek Erfurt-Norimberg, který bude realizován přes příští rok ale e, z, z, z Mnichova k Brennerskému tunelu zatím nemáme nic ani v územnímu plánování. A e, teď máme dávat miliardy euro členským státům k dispozici, aniž by se Německo vůbec staralo o přeshraniční úseky. Takže co si myslíte o tom, e, že vlastně pokud chceme ty země pobídnout, tak s nimi v podstatě musíme e, uzavírat smlouvy. Tedy, že dostanou peníze na jiné projekty, ale pouze tehdy, když se budou věnovat i přeshraničním projektům. Podívám se na mapu a vidím tady to skvělé spojení z Osla do Treleborgu a z Rostoku do Lavalety mezi Trelleborgem a Rostok, Rostokem e, byl, by, byl, by bylo skvělé spojení. Trelleborg je přístav, Rostok je přístav, tak proč tady dělat okliku? E, já tomu příliš nerozumím. A e, je to špatné zejména proto, že když se na to podívám, tak Gesine Meister zmínila trasu Y. Ta je v Německu zatím mrtvá, ale mnohem důležitější je, vy jste hovořil také o městských uzlech. Hamburg, Brémy a Hanover, to jsou v Německu ty bottlenecks, ta úzká místa. A celá doprava ve Skandinavii, e, tak tu e, tu směrovat přes eh, ten bottleneck v Hamburku, eh, tak v podstatě eh, tam by bylo lepší dopravu redukovat a ne ji, ne ji ještě rozšířovat. Pokud si vezmu Trelleborg Varneminde, tak tady to také přes ten Fémanský průsvik ale aby vůbec byl nějaký tunel pod Fémanským průlivem, tak spolková vláda s tím souhlasila pouze, když, protože řekla, no to jsou, dánové, to jsou dánové, pokud všechno zaplatí, tak my s tím nemůžeme nesouhlasit. Ale ale nejde o to, že na to potřebujeme peníze, ale e, na to, že právě Vili Piček, největší zastánce, který e, neustále říkal, já jsem pro tunel pod, e, Fer, pod Femarským tunelem, takže tam by měla být železniční trasa a dvojitá silniční trasa. Nicméně, jak jste se jistě učili ve škole, řetěz je tak silný, jak je, nej, jak je silný nejslabší článek. Takže co zatím vlastně vězí? Eh, my, když jsme se bavili o CEF, tak víme, že vlastně eh, dá Dánové eh, neodmítají realizovat 40 kilometrů trasy mezi, mezi Getserem a Nikepingem na Finu. Ta poslední bod. Eh, na eh, femanský průliv eh, je potřeba dát pouze třetinu peněz, o kterém se mluví v Dánsku, ale jak s tím zacházet? Tady možná na tom závisí pozitivní rozhodnutí v Německu, protože ti to budou muset všechno zaplatit sami, aby dostali peníze z Evropské unie a hlavně jsou tu určité rozpory. Nejjednodušší by bylo Trelleborg-Rostock takže já jsem byl poslední, anebo možná ještě jednu věc o těch přeshraničních úsecích bych chtěl říct. Přes 15 lety, možná za vašich časů, se ve Španělsku stavěla e, dálnice přes Pireneje. Byla to skvělá čtyřproudová dálnice, která končí na e, francouzské hranici a dál už jsou jenom okresky, protože francouzi to stavět nechtěli. Tehdy komise řekla, tohle už nebudeme nikdy opakovat, aby dálnice e, na španělské straně byla financována z 85% z EU, to, to je nesmysl. A to tež by mohlo být i u toho Femarnu protože pokud Semanský průliv e, nebude přes mostěn, tak potom ten tunel bude zbytečný. Nyní máte slovo. Thank you, Chairman, and thank you, Děkuji, pane předsedo, a děkuji také vašim členům za velice různorodé náhledy na věc a otázky. A také za podporu pro tento projekt. Toho si velice ceníme. Pokud je o první otázku, jestli jsem spokojený s celkovým přidělením prostředků. Vzhledem k tomu, jak už jsem říkal, že těch projektů bylo 735, 680 bylo vyhodnoceno jako způsobila a prostředků bylo 36 miliard a vybrali nakonec jenom 276, jsem rád, že mezi ty zvolené projekty patří náš prioritní projekt, totiž Brennerův tunel a dostali 1,2 milionu eur. A pokud jde o ten Fenen Belt, ty se dostali na ten seznam 276 projektů, takže to bych také ještě dodal do této debaty, když k tomu už také zazněly určité poznámky. Pokud je o ten Fernem, tam bylo tam byla také určitá částka. Jsem si jistý, že budování této propojky se vejde do tohoto životního cyklu a tyto příděly byly až do roku 2019. A pro rok 2020 v tomto kole nebyly přiděleny žádné prostředky, takže pokud to začne probíhat, a já doufám, že ano, tak doufám, že tam vznikne samostatný projekt z hlediska budování infrastruktury, než se objeví další výzvy k předkládání nabídek v rámci dalšího kola SEF. A jak víme, bude další kolo nástroje pro propojení Evropy. Tím se zabýváte eh, v rámci finančního rámce. Budete se tím zabývat i v tomto funkčním odví parlamentu. Takže já myslím, že to je velmi dobrý začátek. Není to nezbytně konec cesty. A řekl bych, že pokud je o to pevné propojení na sevnen, na pardon, Feman, v porovnání s Brennanem je to trošku jiné, protože tam už jsme připraveni podepsat smlouvu na velice podstatnou částku za nějaké dva, tři týdny. Takže to je úplně jiná fáze projektu. Já bych tedy řekl, aby lidé nebyli zklamaní, buďte rádi, že z těch 276 jsme dostali 6. Ptali jste se také na, ten, na, na, na to ruské a azijské spojení. Při jednání s Finskem se na to také kladl důraz. A když teď dáme stranou širší geopolitické aspekty, a to se nedotýká budování infrastruktury, finská vláda je odhodlaná využít tyto spoje, mít takové propojení mezi Ruskem a Finskem a přesun na jich je také velice důležitý pro skandinávský a středomorský koridor. Ta otázka e, na severní Finsko se dotýká i severního Švédska. Obecně řečeno, čím dál na jich ten koridor končí, to samozřejmě nesouvisí úplně s ekonomickou životaschopností, toho jsme si vědomi, a v některých případech Jde buď o komplexní sítě, potřebujeme tady dlouhodobý náhled. V každém případě jejich vyloučení nemáme za to, že já jako koordinátor jsem vyloučen z toho, abych dokázal pochopit, o co jim jde. Některé prostředky na studie, které jsme poskytli, se týkají propojení severních produktivních regionů s jižními přístavy, takže tyto potřeby jsme nevyloučili, přestože fyzicky to není zahrnuto do plánu pro koridory. A já sám v nadcházejících měsících chci ještě probrat další detaily, chci navštívit sever Švédska na pozvání skupin obcí a podniků, kteří už vysvětlili, jaké mají potřeby. Takže pohyby cestujících eh, nejsou příliš velké, ty objemy nejsou velké, ale nákladní doprava je podstatná a proto je toto propojení velice důležité. Ty laboratoře a ta města jsem rád, že to vítáme. Jde o 9 tisíc kilometrů železnic 6400 kilometrů dálnic, je to dlouhý úsek. Bylo by iluzivní myslet si, že kdokoliv koordinátor nebo kdokoliv jiný, kdo tomu bude věnovat nějaký čas, to zvládne všechno. Takže účinná decentralizace, ochota ostatních zapojit se, to jsou také důležité věci. Já například v hospodářském a sociálním výboru eh, zkouším vytvořit kontakty na občanskou společnost, my to možná úplně nezvládáme, protože na to nemáme zdroje, ale máme třeba v Malmo docela hodně účastníků z toho širšího regionu a je to úspěšné. Takže chceme zapojit ostatní, chceme, aby tuto odpovědnost sdíleli ostatní. Ten Semanův pás, a to byla také otázka na to, jaký máme vliv a podobně, Já myslím, že to byla spíš obecnější otázka, takže ten případ Fémanu je jenom příklad. Paprvé z našeho pohledu, aby bylo naprosto jasno, ta, to pevné propojení bez nějaké spojky, to je nesmysl. Je to jako, kdybychom měli irskou hospodu bez piva a to by rozhodně nebylo uspokojivé. To zase není tak složité pochopit. Snažíme se to neustále prosazovat na všech možných úrovních. Pokaždé, když se setkám s ministrem Dolprintem nebo se státními tajemníky nebo s ministerstvem dopravy Berlíně, tak se o tom mluví. Pokaždé, když se setkám s Deutsche Bahn nebo s DB Net, tak se o tom mluví. Pokaždé, když pracujeme se stringem, a tam koordinují celý ten region. Snažíme se zapojit zástupce občanské společnosti a zástupce regionu. Prosazujeme to. V říjnu se chystáme je do Schleswig-Holsteinu a potkat se tam se všemi zástupci všech orgánů, abychom to zdůraznili. A pokud je od podrobnosti, ta společnost Seemann Bell AS, společnost v Dánsku, která to má na starosti, se hodně věnuje těm povolením, ano, Udělování povolení je stále složitější a trvá to déle. Ale mohu vám říct, že máme připravenou německou část i z hlediska environmentální povolení. Féman AS odpovídá na dotazy. Vzniklo z toho 11 000 stran textu a analýz, takže ta práce už je v pokročilé fázi. Také jsme spolufinancovali studie, takže jsme do toho zapojení. Jsou to studie o konečné podobě infrastruktury, ale budeme chtít samozřejmě za prostředky i nějaký výstup. A pokud je o toto i další prvky, ať už je to Brenner nebo to, co dělají ostatní kolegové, jejichž koridory procházejí Německem, čekáme teď na výsledek plánu Bundeswehru a tam jde o finalizaci těch plánů pro Německo. Někteří z vás, váš, pokud jste z Německa, víte, že se o tom v samotném Německu hodně debatuje, i když odhlédneme od EU, máme tady institut v Berlíně, DBI, což je průmyslová konfederace, tam se navrhuje, nebo tam říkají, že infrastruktura v Německu není dostatečně financovaná, i pokud je o údržbu současné infrastruktury, tak o budování další infrastruktury. To je jenom takový postřeh. To není výsledek mé analýzy, na to přišel někdo jiný a je to součást probíhající aktivní debaty. Potřebujeme vaši podporu? Odpovězení ano. Prosazujte to dál, klepejte na dveře, naléhejte. Nemá smysl odsouhlasit plány, ale potom je nenaplnit. Já myslím, že je opravdu důležité, aby i váš hlas byl slyšet. Spolupráce s Bránem Simpsonem Tady Tarifní odpověď ano. Pokaždé, když přijedeme do nějakého přístavu a máme nějaké informace, posíláme je panu Simpsonovi a pravidelně se setkáváme. Já vím, že čas běží, takže ty otázky projdu rychle. Pobalská strategie. Na pozvání švédského ministra se chceme setkat eh, s ministry z Nordické rady. Chceme dialog mezi ministry. Pokud je o komunikaci obecně, kromě toho, o čem jsem teď mluvil, o tom Brenneru a podobně, v dalším kole konzultací, které mají pomoct komisi, budeme mít komunikační briefing. Já myslím, že byste také měli mít příležitost poslechnout si něco o výsledcích jejich práce, ale obecně bych řekl, že mám pocit, že nástroj pro propojení Evropy a ten té jsou dobře udržovaná tajemství v Evropě. Z pohledu veřejných orgánů a musím říct, že si někdy také eh, říkám, jestli někdo Evropské komisi tam úplně nahoře chápe, jaký je to vlastně dar, tento projekt a účast tomto projektu. A dát o tom vidět můžeme jenom tak, když mobilizujeme veřejné mínění v Evropské unii na co nejvyšší úrovni, abychom tyto politiky prosadili. Otázky povolení, o tom jsme mluvili, Ypsilonstraße, to má svou samostatnou historii, oni snad mají nějaký plán B, já nevím, jaký ten plán B je, ale ano, Brenner a spojení na Hamburg. Tomu se opravdu musíme věnovat. Financování FC, jak víte, teprve nedávno jsme zveřejnili spolufinancování. Zatím vám ještě nemohu dát seznam projektů z mého koridoru, které půjdou touto cestou, ale možná, že už tady zaznělo, že samozřejmě potřebujeme určitý tok příjmů, aby se amortizovaly ty prostředky, aby se splatil kapitál. Ve smyslu jde o železniční projekty, ale je možné, že jich tam bude víc, že ty příjmy půjdou i z jiných projektů a máme v úmyslu a máme také seznam projektů, o kterých se dá mluvit. Tam se snažíme stanovit, co by mohlo fungovat. Malta, děkuji za vaši připomínku. K tomu bych jenom řekl, k té otázce severu a jihu a zbližování, ano, jsou tady určité problémy. Já jednám s určitými vládami, které mají určitou kapacitu, která jim umožňuje postoupit ku předu, když se rozhodnou, a pak jednám s dalšími vládami, které jsou hodně omezené. A to nesouvisí s vůlí postoupit ku předu nebo s jejich přáním propojit se, ale jde o kapacitu, aniž by porušili přísná kritéria. Já jsem jenom koordinátor, ale rozhodně bych si přál, kdybychom v rámci projektu pro propojení Evropy schvalovali takové projekty, kde by potom nedošlo k deficitu, ale to je vysoce politická otázka, citlivá otázka, jak všichni víte. Pane předsedo, ty další otázky, ano, velice rychle. Pavel, ta koncepce, ano, ty toky přímo, o tom jsme mluvili, fóra, fungují fóra, já si myslím, že ano, na různých úrovních, je to možnost, jak komunikovat ve skupině lidí, je to nástroj pro koordinaci mezi klíčovou skupinou aktérů a je to také nástroj pro budování konsensu. Ptáte se, jestli na tom záleží Německo a tak dále. Všichni mají stejný plán. Vůbec se to neliší. Ten plán, který šel do Berlína a ten plán, který šel do Stockholmu nebo do Kodaně, nebo do Říma, nebo do Valety. A protože to všichni odsouhlasili, musíme předpokládat, že z toho vyplývá konsensus. Dominikova otázka, otázka Dominika Rikého k těm bodem nebo bodům, kde se ty projekty překrývají. K tomu bych řekl, že v loňském roce koordinátoři jako kolegium, jestli to tak mohu nazvat, se sešli šestkrát nebo sedmkrát. A pokud se mýlím, tak jich bylo prostě víc. A budeme v tom pokračovat. A pane předsedo, ty přeshraniční oblasti Mnichov, Brenner. K tomu mohu jenom říct, že čekáme na ten plán bude z Fekéru. Já vím, že když se setkáváme s Deutsche Bahn a tam jsme se setkali dokonce s výkonným výborem, to znamená, to byla ta nejvyšší úroveň, byl to předseda výkonné rady v této společnosti. Oni čekají na veřejné prostředky a ten model financování nezahrnuje partnerství veřejného a soukromého sektoru. S tím se dostáváme zpět k národním dopravním plánům a je to tak trošku v začervaném kruhu. Nicméně čekáme, jak to dopadne a v nejvyšší možné míře využijeme to, co tam je. A poslední věc, pokud jde o vzájemná očekávání, jestli to tak mohu říct, protože všichni mají stejný plán, protože všichni se zavázali, že zajistí konsensus, protože každý členský stát prostřednictvím odborníků ve výboru pro nástroje pro polení Evropy poprvé od roku 1994 jednoznačně odsouhlasil prostředky, které navrhuje komise. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nechtěl výjimku, nikdo nedodal e, žádný komentář. Je to vůbec poprvé a ukazuje to, že když na základě dobrého modelu, na základě nařízení připravíme prostředky, zpracujeme to s koordinátory a vznikne koncensus, dospějeme k okamžiku, kdy vůbec poprvé v rámci politik TNT nebyl žádný členský stát proti žádnému z těch zhruba 270 návrhů, které budeme spolufinancovat. A to je opravdu poprvé. Představuje to novou, nové sdílené porozumění tomu, jak budeme budovat svou budoucnost. Děkuji, pane předsedo. Thank you for the speech. Děkujeme za váš projev a za vaše odpovědi a samozřejmě vám přejeme hodně zdaru eh, při vaší budoucí práci. A nyní budeme pokračovat dále chtěl bych poukázat na to, že eh, náhradní poslanec tohoto výboru Jörg Leichfried z Rakouska nás opustil, protože se stal ministrem a eh, srdečně tu vítám eh, jeho násled, nástupnici Karolínu Graswander Heinz. Vítejte v našem výboru. Ich begrüße jetzt recht herzlich nyní srdečně vítám Kurta Bodeviga, který býval německým ministrem dopravy a nyní je eh, před, eh, předsedou komise Bodevik 2, Bodevik 2, eh, která se stará o to, aby byly k dispozici peníze pro nutnou dopravní infrastrukturu aby bylo možné stavět také nové úseky. Obojí nás velmi zajímá, proto máme radost, že jste tady. E, je to koordinátor Baltsko-Jaderského koridoru. Pracovní plán máte k dispozici, byl vám rozdán, takže pane Bodeviku máte slovo. E, pane předsedo, e, děkuji za to přátelské uvítání. Vážené dámy, vážení pánové z Evropského parlamentu, já mám velkou radost, že tu dnes jsem jakožto eh, koordinátor balcko jaderského koridoru a že vám mohu představit náš pracovní plán a zároveň eh, objasnit, že tento koridor má zcela zásadní význam pro eh, propojení různých dopravních sítí v Evropě. Mám velkou radost, že teď po roce, protože před rokem jsme dostali důvěru, byli jsme potvrzeni ve funkci v tomto výboru, dostali jsme tedy mandát, tak eh, tehdy jsem měl pouze vágní představy, mohu vás ujistit, že eh, tyto představy jsou nyní mnohem konkrétnější. Eh, proto bych vám dnes chtěl představit hlavní body pracovního plánu, který mimochodem všechny členské státy hodnotí pozitivně tak já bych tento plán chtěl eh, nastínit, eh, podobně jako to představil Pat Cox ve svém projevu. Jde tady o spolupráci v Evropě na základě eh, důvěryhodného pracovního procesu. To bych chtěl zdůraznit. Dovolte mi nejprve krátce krátce připomenout, o jaký koridor jde. Baltsko-jaderský koridor, jak ho vidíte na slajdu, spojuje Baltské moře s Jaderským mořem a e, prochází šesti členskými státy Evropské unie. Polskem, Českou republikou, Slovenskem, Rakouskem, Slovinskem a Itálií. Ten koridor e, se tedy táhne od čtyř e, přístavu v Polsku, tedy Štětín, Švinouště, Gdyně a Gdaňsk, až k jaderským přístavům Ravena, Benátky, Terst a Koper. E, dámy a pánové, Eh, je tam cel, zhruba 4300 km železnice a 3000 km silnice, které propojují 13 městských eh, aglomerací a jejich letišť a 10 eh, vnitrozemských i mořských přístavů. Zajímavé je, že tady máme co dočinění s neustále rostoucím objemem přepravy a proto je zapotřebí vytvářet logistické platformy podél tohoto koridoru. To všechno odpovídá zákonným ustanovením z nařízení o TNT e, tak jako na všech koridorech. E, před námi stojí výzvy především v přeshraničních, v přeshraničních úsecích. Na Balskojaderském koridoru e, je devět takovýchto přeshraničních železničních úseků a dalších sedm přeshraničních silničních úseků. Eh, jaké výzvy eh, před námi jsou? Eh, já bych je nyní chtěl projednat podrobněji. Pokud jde o železniční infrastrukturu, které věnujeme hlavní politickou prioritu, tak tady článek 12 nařízení o TNT klade konkrétní požadavky na železniční infrastrukturu. Jsou to takzvané standardy TNT a já bych chtěl nyní se podrobněji rozhovořit o jejich naplňování. Tady je celá řada problémů, Eh, které eh, jsou společné eh, všem členským státům a které je zapotřebí, aby členské státy řešily se zainteresovanými starami. S výjimkami předhraničních úseků mezi Bratislavou a Vídní, kde jsou těmito lokomotivami převáženi i cestující, je v je celá trať elektrifikovaná. Nicméně, a to bych chtěl zdůraznit, v členských státech se používají tři různé e, elektrické rozvodné systémy, e, což samozřejmě e, navzdory nasazení multisystémových lokomotiv značně omezuje interoperabilitu. Ten koridor do značné míry plní eh, to kritérium 22,5 tuny minimální osové zátěže, což je obsaženo v tom nařízení. Eh, pouze 10% eh, celkové železniční infrastruktury zatím toto ustanovení nesplňuje, jsou to zejména úseky v Polsku a Slovinsku. Pokud jde o úsekové rychlosti u e, nákladních vlaků, jsou tady ještě větší rozdíly. Zejména v Polsku a Slovinsku byly, byla identifikována úzká místa, e, kde je zapotřebí modernizovat železniční infrastrukturu aby byla možná minimální e, rychlost 100 km v hodině. Pokud jde o délku vlaku, tak tady je to bohužel ještě kritičtější na většině úseků v tom koridoru, tedy na 84% délky koridoru. E, maximální délka vlaku je kratší než požadovaných 740 metrů. E, to znamená, že tady před námi stojí naprosto rozhodující výzva, které se budeme muset postavit. Pokud jde o systém ERTMES, e, ten s výjimkou úseku v Rakousku, konkrétně mezi Bernardstad terminál a e, hlavním vídeňským nádražím se nepoužívá a já tady budu spolupracovat e, s kolegou Karlem Vimem, e, který implementuje horizontálně ERTMES, já s ním budu rád spolupracovat, protože se domnívám, že tady musíme tlačit na vyvíjení společného bezpečnostního systému, což bude naše hlavní snaha do budoucna. Pak jsou tu ještě další úzká místa, která je třeba odstranit a to mě dostává k dalším kritickým bodům na Balsko-Jaderském koridoru. E, většina z těch popsaných problémů se vyskytuje na šesti z celkem devíti přeshraničních úsecích. E, tady je zapotřebí značné zlepšení a modernizace železniční infrastruktury. Jsou to přeshraniční úseky na polské hranici e, z Opole do Ostravy, e, dále z Katovic do Ostravy mezi e, Rakouskem a Slovenskem, konkrétně Vídeň, Bratislava, tam máme třetí kritický úsek na polsko-slovenské hranice mezi Katovicemi a Žilinou a právě tak mezi Gracem v Rakousku a Mariborem ve Slovinsku a konečně mezi Terstem v Itálii a Vivačou ve Slovinsku. To jsou všechno velmi problematické úseky, kde bude zapotřebí udělat e, značné pokroky. E, teď se podíváme ještě na silniční síť. Eh, tady jsou dva přeshraniční úseky, které si myslím, že si zasluhují naši pozornost. Je to jednak úsek Katovice-Žilina a pak Brno v Česku a Vídeň v, Japonsku, v Rakousku. Eh, vážené dámy a pánové, kromě toho před námi stojí ještě další výzvy. Jsou tu dva takzvané chybějící články eh, na alpské části koridoru. Týká si Týká se to rozestavěných tunelů v rakouských Alpách. Je to e, úsek Koralm mezi Grafenstein a Wettmannstedt a Zemerinský tunel mezi Glocknitz a Mirzuschlagen. E, tyto projekty jsou rozhodující na zkrácení dopravní trasy a na posílení konkurenceschopnosti celého železničního systému. A v neposlední řadě e, je tu ještě mnoho vnitrostátních úzkých míst, Eh, v, a, a to zejména eh, v Polsku a Slovinsku. Tam je zapotřebí značně modernizovat železnici, ale i silniční síť si žádá bližší pozorování v Polsku, České republice a na Slovensku. Eh, je tedy před námi hodně práce, dámy a pánové. Já ale doufám, že má smysl tento koridor otevřít a nadále rozvíjet. Eh, já se na to ale dívám optimisticky do budoucna, eh, protože eh, nejen mám pocit, ale zároveň mi to potvrzují pracovní výsledky, že všechny členské státy mají na tomto koridoru značný zájem, je to jejich společný cíl, který také se projevuje v jednomyslně schváleném pracovním plánu. Pokud jde o těch 350 investic, 350 investic eh, bylo identifikováno eh, ve studii eh, Balsko-Jaderského koridoru do roku 2030, které budou zásadní. Ty představují, abych to přeložil do řeči peněz, představují eh, investiční objem téměř 60 miliard euro. I tady eh, je značný důraz kladen na železnice, protože tady jsou ty velké výzvy. 30% investic jde na silnice, eh, tady jde opravdu o e, odstranění e, úzkých míst a zejména o přeshraniční projekty. 12% na přístavní spoje a 6% na, e, na letiště, železničně silniční terminály a městské oblasti. Jsou tedy před námi značné finanční výzvy a navzdory strojnásobení prostředků na CEF bychom si psali ještě jednou strojnásobit tento objem, kež by to bylo možné. Peněz máme příliš málo a to znamená, že musíme vytyčit priority. Na základě plánování a financovacího rámce, který musí být stabilní, musíme právě vypracovávat seznamy priorit. Jakožto evropský koordinátor bych proto rád podpořil jak členské státy, tak přímo realizátory projektů. Můj pracovní plán je prvním krokem tímto směrem. Společně s členskými státy jsme identifikovali pět priorit. Hlavní z nich se jmenuje investice do přeshraničních spojů. Tady je největší evropská přidaná hodnota. Tady musíme nutně umožnit financování z evropských zdrojů. Jakožto evropský koordinátor si myslím, že tyto úseky koridorů musíme projednávat intenzivně s členskými státy, a to především s cílem e, lepší časové synchronizace, která je naléhavě nutná. A právě tak chceme podporovat členské státy v plánování projektů na obou stranách hranice. Neboli musíme více eh, pracovat společně v budoucnu. Eh, za druhé, chtěl bych se zmínit také o, o tom, že musíme eh, urychlit si alpské spoje. Máme, nebo proběhla velká schůze koordinátorů v alpském prostoru, která se zabývala právě těmito spoji, které jsou zásadního významu, ale musí také v určitém časovém horizontu být realizovány. A já si myslím, že tou realizací bychom získali velikou časovou úsporu a atraktivita e, toho celého, já se teď na to dívám z hlediska nákladní dopravy, e, atraktivita by se velmi zvýšila. Za třetí je zapotřebí u přístavu vybudovat patřičné dopravní spoje v zázemí, což je právě u železnicí e, e, zásadní. Dovolte mi teď suvku. E, já jsem na schůzi o evropských přístavech doprovázel komisařku Bulc a musím říci, že jsem žasl, Eh, jak velký je počet přístavů v Evropě, které nemají žádný přípojku na železnice, které, mají pouze, které jsou pouze jednostranně orientovány na silnice. A já si myslím, že je na čase, aby se s tím něco udělalo. Za čtvrté, eh, do jisté míry jsou městské uzly poslední, ale zároveň první eh, mílí všech dopravních cest v tomto koridoru. A já si myslím, že musíme nadále rozvíjet tato důležitá místa, e, protože e, a musíme zdůrazňovat jejich roli při práci na tomto koridoru. A pátý bod, Es, e o tom už jsem hovořil. Podle mého názoru musíme podporovat Karla Vinga v jeho programu Breakthrough, protože nejen pro mě je to rozhodující. Tady je zapotřebí synchronizace a harmonizace v celé Evropě. Harmonizace bezpečnostních systémů je zapotřebí. A nyní na závěr e, ještě krátkou poznámku. E, chtěl bych e, dát jasně najevo, že plán koridoru, pracovní plán koridoru je pro nás všechny společným závazkem. Na jedné straně se plán zakládá na detailní analýze koridoru, ale také na multimodální eh, eh, dopravní studii. To znamená, že musíme počítat s rostoucím objevem dopravy do budoucna, že se s ním musíme vypořádat a že i v této oblasti evropské dopravní politiky musíme být akce schopní. A e, dále e, je pro mě důležité široké zapojení e, zainteresovaných stran, se kterými musíme konzultovat a zapojovat je do našeho pracovního procesu. V v uplynulém roce jsme zorganizovali mnoho for pro koridor eh, v Bruselu, které měly takový kaskádový, eh, takovou kaskádovou podobu. Nejprve členské státy a později zástupci eh, různých manažerů infrastruktury, nákladních koridorů a právě tak zástupci přístavu a letišť byli zapojeni. A e, my jsme také e, pořádali e, schůze tematických pracovních skupin, například na téma přístavů, kde byly zastoupeny všechny regiony na trase koridoru. A v členských státech, což mě velmi těší, mezi tím vzniká kooperační struktura pro koridor. A podle mě to přesně je správná cesta. To je to, co nás posune vpřed. A pokud jde o přeshraniční projekty, o kterých jsem hovořil, tak v uplynulém roce e, jsem navštívil všechny členské státy, některé víckrát a e, v bilaterálních hovorech s příslušnými ministry jsem poukazoval na nejdůležitější body. Absolvovali jsme mnoho bilaterálních rozhovorů a e, nyní musíme v oblasti přeshraničních projektů zahájit bilaterální spolupráci v nové podobě. A nakonec bych chtěl využít příležitosti ještě k tomu, abych se zmínil o financování infrastruktury. Možná to, na to ještě přijde řada eh, při otázkách a odpovědích. Eh, pan kolega z Malty už o tom hovořil a eh, já mu velice rád podám informace. Děkuji vám za pozornost a těším se na živou diskuzi. Děkuji Kurtu Bodevigovi za tuto prezentaci a nyní jsou na řadě otázky. Jako první Massimiliano Fellini. Buongiorno, grazie mille. Dobrý den, děkuji mnohokrát. Pane koordinátore, já mám dvě připomínky. Za prvé chci zdůraznit důležitost Baltsko-Jaderského koridoru, protože je nepopiratelné, že v rámci hospodářského rozvoje našeho kontinentu existuje určité těžiště posunující se na východ, kterým a tímto těžištěm přesně prochází tento koridor, který začíná na severu a končí v mé zemi v Itálii. A potom mám také dva dotazy, které se vztahují právě k oblasti jaderské. První otázka se týká strategického rozvoje nového alpského makroregionu, který se nachází na severu Itálie a samozřejmě i jinde. A tento region je důležitým uzlem v rámci toho koridoru a já se chci zeptat, jakým způsobem probíhá koordinace obou projektů, tedy koridoru a makroregionu. A potom ještě konkrétnější dotaz, který se týká přístavů na severu Jaderského moře, to znamená různých italských i neitalských přístavů na tomto koridoru. Vy si asi vzpomenete na projekt, který byl hodně diskutován i v Itálii a jeho škmotrem byl Paolo Costa, který je zde ve výboru velice známý. Šlo o offshoreový přístav ve vodách eh, benátských, tedy u Benátek. Hodně se o tom diskutovalo i v Itálii. A já se chci zeptat, jak se vy na tento přístav eh, u pobřeží Benátek díváte. Pokud to e, sloučíme s perspektivou e, výhledu rozšíření Suezského průplavu, tak poté by takovýto přístav na severu Jadranu mohl vlastně být velice důležitý, protože bychom se jim e, vyhnuli obeplouvání vlastně celého evropského kontinentu. Borislav Liberacký. Děkuji a není Boguslav Liberacký. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem eh, velice rád, že eh, zde můžeme vlastně porovnat dva různé koridory. Jednak ten skandinávsko eh, baltsko-jadranský a potom ten skandinávský. Je to velice důležité, protože tyto koridory zasahují i území Polska. Pan předseda Kramer již zmínil problémy, které se týkají zvláště hamburského regionu. A já bych se chtěl zeptat, zda by takový, tento projekt nemohl být takovou alternativou k těm problémům s dopravou v oblasti Hamburgu a zda by tomu nemělo odpovídat také financování, případně bychom jaksi navrhli eh, další možnost dopravních toků. Máme zde jednak to spojení Gdaňsk Katovice, které již nějakou dobu existuje a potom je zde ještě nová sekce od eh, září roku 2013 Švinov, Štětín a Poznáň a potom to dále míří do Ostravy a ta německá část ta potom pokračuje do Rakouska. Tato nová část ze Štětína na jich ta právě souvisí s tím mým dotazem na pana koordinátora. Pokud jde o infrastrukturu, tak eh, vy se vlastně nezmiňujete tu třetí trasu, která by mohla plnit poměrně významnou úlohu u té části, která začíná ve švédském Istadu. A také se to týká železničních spojení. Tam jde o železniční nákladní spojení mezi Štětínem a Zelenou horou v Polsku. A také se nezmínil tunel na jich od řeky Šviny u Švinoviště. Je to tunel, který má něco přes eh, kilometr. Nicméně to zatím eh, brání tomu propojení E, směrem na tu německou část sítě. A tam tedy v podstatě bychom se e, vyhnuli nezbytnosti e, vodní dopravy. Také jste zmínil, pane koordinátore, možnosti financování a chtěl bych se zeptat, jak vidíte to financování v rámci Junkrova plánu, pokud jde o vámi zmiňovaný Balcko-Jaderský koridor protože zde eh, nemáme takzvané eh, speciální dluhopisy, project bonds na tuto část infrastruktury. A poté, co bude ta část eh, v Německu a ve Skandinávii dokončena, tak se může stát, že návratnost investicí bude poměrně rychlá. Jak jste zmínil, my máme určité spoždění v těch investicích, ale také jste hovořil o těch takzvaných úzkých místech, bottlenecks, kde bychom vlastně již nyní mohli z toho projektu začít mít výhody. Rád bych se proto zeptal ještě na ty věci, které jste nezmínil, to znamená na tu nákladní železniční trasu s rychlým provozem. Zda by se například toho financování mohl, mohla zúčastnit polská vláda, která se do toho zatím eh, příliš nežene. Děkuji. Danke sehr. Jetzt Děkuji a nyní má slovo Klaudia Schmidt. E, nejprve bych chtěla poděkovat za prezentaci a za e, práci na této studii. Já vítám každou iniciativu, která lépe spojí náš kontinent a e, proto si myslím, že toto severo-jižní spojení je něčím víc než pouze dopravním spojem. Vy říkáte, že podél tohoto koridoru by měla být podpořena e, vlastně e, ekonomika, hospodářský růst a dobré životní podmínky. To, to zní velice hezky, ale realističtěji bychom to měli podpořit čísly. Takže má první práva. Existuje nějaké seriózní hodnocení, e, do jaké míry bude mít ten koridor pozitivní dopad na ta města. A za druhé, říkáte, že až na úseky v Rakousku, Eh, je eh, v podstatě železnice dokončena, alespoň rudimentárně, a že ty dva eh, rozestavěné tunely, Koraunský tunel a Semeringský tunel, že bez těchto dvou projektů není možné sever a jich propojit. Tak jak možná je známo, v Rakousku máme pár problémů s ochránci životního prostředí, e, kteří zkouší právnické i jiné cesty na to, aby zabránili tomuto železničnímu projektu. E, to ví i náš pan předseda. E, pro, to je výměny názoru s komisařskou Bulc, která přišla do Rakouska, e, ale ono to tam dále pokračuje. E, a já bych přivítala, kdyby vy, jakožto koordinátor e, jste prostřednictvím Unie nebo jménem Unie eh, se vyjádřil ke spolufinancování těchto dvou tunelů a abyste objasnil jejich důležitost a že eh, by to mělo být financováno Evropskou unii, přestože pan předseda by to nerad příliš slyšel. Já jsem pro svobodu názoru, takže shodneme se na tom, že se neschodneme pokud jde o koronský tunel, ale eh, já bych vám chtěl pogratulovat vaší krásné Němčině. Není vůbec poznat, že jste z Rakouska. Nyní Olga Sehnalová, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za eh, informace, za prezentaci. Eh, já bych se chtěla zeptat na otázku silniční dopravy eh, nebo těch silničních projektů na Balsko-Jaderském koridoru. Vy jste definoval úzká místa a hovořil jste také o tom, že je nutné silniční dopravě věnovat pozornost já konkrétně budu mluvit o České republice, kde jedním z těch eh, úzkých eh, míst je eh, ten vámi zmiňovaný úsek dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Říkovicemi. Mimochodem celá dálnice D1 je v současné době velkým úzkým místem pro celou Českou republiku vzhledem k její dlouhotrvající rekonstrukci. Nicméně mluvil jste také o úseku mezi Brnem a Vídní Eh, já bych se chtěla zeptat na tu otázku financování, eh, protože jsme nedávno měli výměnu názorů eh, s paní komisařkou Bulcovou ohledně vybraných projektů v rámci první výzvy CEFu. Chtěla bych se tedy zeptat, zda byste tento úsek považoval za vhodný k financování v rámci té takzvané kohezní obálky CEFu. A děkuji za vyjádření.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 Já eh, bych, tak nevím, eh, už přímo eh, zaznělo tolik otázek, neboli já se zeptám na vnitrozemské přístavy a mořské přístavy. Vy jste vůbec nehovořil o vnitrozemských přístavech a o tom, jaké role hrají ve vašem koridoru. Ptám se na to, že hodně se toho musí udělat u železnic, ale u vnitrozemských vodních toků se možná dá rychleji dosáhnout úspěchu za méně peněz. A za druhé, do jaké míry eh, bude ve vašem koridoru užitečný eh, čtvrtý železniční balíček, respektive jeho technická část. Já vím, že tady eh, je potřeba ještě leco implementovat. Vy jste říkal, že jsou tam tři elektrifikační systémy. A nepotřebujete tady právě něco takového? Já si umím představit, že čtvrtý železniční balíček by byl velice užitečný. Tak to je všechno ode mě. Za prvé vnitrozemské přístavy, za druhé čtvrtý železniční balíček. Děkuji, teď jsem se přihlásil o slovo já. Takže 52% pro železnice, to zní docela dobře, ale když do toho započítáme ty dva tunely, tak z 52% e, půjde zhruba 30 nebo 40 na ty tunely. To znamená, že přepočteno na kilometry to není zase tolik. A proto se zeptám, když se podívám na mapu, tak z Varšavy se dostanu krásně do Bratislavy a potom vede všechno přes Vídeň. Proč se neskouší z Bratislavy eh, do Lublaně přes Maďarsko? Eh, tam eh, to vede přes Panonskou rovinu, tam je existující úsek, není potřeba se, nebo je tam ze stejný elektrifikační systém, dá se to zrealizovat za dva roky. U těch tunelů je to 10 nebo možná i 20 let. Proč se to neskouší? Já nemám nic ze zásady proti tunelům, ale proč ne klást priority na další varianty, které by se daly zrealizovat rychleji. V Rakousku eh, samozřejmě eh, na Semmering najde vůbec nic a na Koralm 13%, eh, což je věc do rakouské diskuze. Já jsem ale zcela neutrální Eh, já pouze eh, oznamuji fakta. A samozřejmě mě udivilo, že určité projekty jsou méně financované. Eh, a taky i Semanský průliv dostal pouze třetinu toho, co bylo očekáváno. Pokud jde o Koralm a Zemering, to je dlouhá diskuze v Rakousku, nejenom mezi zelenými, kteří už vyhráli pár procesů. Semeringská dráha, která existuje, je kulturním dědictvím UNESCO. A teď ta hádka je o to, jestli jde pouze o tu kolejovou trať, nebo o ten celý projekt to celkem ještě není rozhodnuto a existuje dobroznání profesora Knoflachra, kterého si všichni velice vážíme a který to také vystoupil a ten říká, že e, tyto e, tunely e, mají poměr výnosu a nákladů 0,15 až 0,40. A, a když postavíme semeringský tunel, tak pak to bude faktor 1,4. Takže e, jakým způsobem to ověřit, e, to e, je na jinou debatu o těchto číslech. Samozřejmě u takových projektech je zapotřebí mít jistotu, jak to je. Poslední otázka v Německu chybí ročně 7,2 miliard euro na údržbu e, toho, co už máme, e, což je velice důležité. A spolková vláda i spolkové, e, spolkový úřad pro dopravu to může všechno mít naplánováno, jak ví Pet Cox, a pan bývalý ministr e, to ví ještě lépe, že to je všechno jenom takový seznam psání a že financování tomu příliš neodpovídá a že je otázka, zda ty projekty, které jsou plánovány, budou financovány. Takže jaké návrhy máte k tomuto? Já říkám e, rád, že e, máme 100%, máme 100% železnicí zdaně, nebo spoplatněných mítem, zatímco pouze 0,9% silnic a některé další ještě u nákladňáků. Takže nyní prosím, pane Bodevigu, máte slovo. Děkuji za tuto spršku otázek s mnoha důležitými rozdílnými aspekty. Jsou to maličkosti, ale i otázky strategického významu a já se pokusím e, zodpovědět na ně všechny. E, já souhlasím s tím, co říkal pan poslanec Salini. E, u tohoto koridoru máme také vlastně E, takový, takové zaměření na e, východ, na rozvíjení nové infrastruktury pomocí novostaveb. To si myslíme, že je dobré pro vzájemné srůstání Evropy. E, my se chceme tedy soustředit na základní ideu této sítě, kterou je propojit Baltské moře s Jaderským mořem a tím nabídnout nové perspektivy. Já samozřejmě se dostanu poté i k otázce na dopad toho koridoru na makroekonomickou strukturu v našich zemích, v našich členských státech, ale také v Evropské unii e, jako celku. Já prosím o pochopení, když u tématu e, offshoreových přístavů zatím nic nebudu říkat. Eh, já vím, eh, že eh, tady jsou určité projekty, ale zatím neexistují příslušná kritéria. To je třeba jasně říct a jinak víme, že existuje, existují dvě kategorie zkoušek nebo ověřování. Jednak jsou tu technické realizace a to druhé je na pozadí vlastně tří eh, trojitého hodnocení. Jde o to, které projekty v které fázi mají největší eh, evropskou přidanou hodnotu. Chtěl bych ale říct zcela jasně, že alpský makroregion, tak jako další makroregiony, je pro nás velice důležitý. Proto existuje určitý panel v rámci tohoto koridoru. Je tam zastoupeno DG Move a také DG Regio, protože smysl to dává pouze v případě, kdy eh, spojíme makroregionální strategie s dopravní strategií. Eh, já doufám, že tím je alespoň trošku pokryta vaše otázka. Eh, tedy naším cílem je právě eh, sloučit ty různé obsahové přístupy a já sám jsem zastáncem makroregionálních strategií. Podle mého názoru v Baltském moři se to osvědčilo a ostatní jsou ve fázi, kdy vývoj pokračuje. Dostávám se ke kolegovi Liberackému, který také býval ministr dopravy a proto je důkladně obeznámen s detaily. Je to pravda, ten, tyto koridory se překřižují. Skanmet a Balsko, eh, Jaderský koridor eh, a samozřejmě koridor Severní moře, Balské moře. Ty všechny se protínají a proto je eh, důležité, abychom u té druhé osy eh, směrem na Štětín Švinoviště vytvořili spojení, eh, kde bychom mohli sloučit do jednoho svazku vlastně hlavní dopravní trasy. Eh, to je jedna z mnoha rozhodujících rozhodnutí. Máme mnoho paralelních tras a je zapotřebí prostřednictvím nezbytných investic vlastně vytvořit nějaký systém jedné cesty, střední cesty, která by vlastně vedla tím jedním koridorem. A my zcela vědomně u Balsko-Jaderského koridoru jsme e, diskutovali e, právě v rámci e, RFC 5 a já se domnívám, že pokud je od úsek 201 tohoto koridoru, pokud jsem to správně pochopil, tak tady musíme rozlišovat, že na jedné straně máme Eh, operační eh, jednání v Rail Freight Corridor, tedy v koridoru nákladní dopravy, a pak jsou tu investice také eh, podle nařízení TENTE, které samozřejmě nejprve musí mít nějakou strukturu a pak je rozvíjen pracovní plán. Takže já jsem optimistický, že právě v Polsku vycházíme ze zájmů přístavů a také všech koncentrovaných měst se silnou ekonomikou na této trase, které by měly být dále rozvíjeny. A já bych chtěl eh, jasně říci, že my jsme ty pracovní plány eh, projednávali nejen na těch fórech, ale v bilaterálních rozhovorech také a svazovali jsme je s diskuzí v členských státech. Tedy s tím, co plánuje Německý úřad pro dopravu, eh, tak to tež jsme diskutovali s ostatními státy, které leží na koridoru a jsme rádi, že národní plánování infrastruktury se řídí pracovním plánem koridoru tak eh, teď dvě otázky na EFSI bych chtěl odpovědět na jednou. Eh, za prvé to byla otázka pana Liberackého, zda eh, Junkerův plán, respektive tyto dluhopisy by neměly být také předmětem rozvoje této sítě. Já s tím souhlasím. Vlastně všechny projekty, eh, které máme v eh, Balsko-Jaderském eh, koridoru, tvoří 60 milionů, 60 miliard euro, což ve střednědobém, ve střednědobém horizontu nepokryjeme pouze z CEF a z dalších rozpočtových zdrojů. My se musíme zamyslet nad tím, kde najít jiné formy financování. To tady říkám zcela vědomně. A tím jsem se zároveň eh, dotkl i otázky paní Schmidt. Takže projekty, eh, jednak tady jde o první výzvu. Eh, za druhé jde tady o projekty, které vykazují dobré střednědobé plánování. A za třetí eh, existuje tu samozřejmě možnost EFSI, které by se dalo použít na takové projekty. Podle mého názoru touto zprávou, touto takzvanou CBS report, už se nám podařilo vytvořit vlastně takový eh, plán eh, toho, co je realizovatelné z hlediska financí. Tím jsme mnohem eh, dále vlastně než samotný Junckerův plán. A myslím si, že jsme tady na dobré cestě. Paní Šmit se také ptala, jaké jsou vlastně ekonomické dopady Existuje studie Fraunhoferova eh, institutu, eh, která vypočítala eh, makroekonomické efekty toho, ušle makroekonomické efekty toho, kdyby se to nerealizovalo. Takže naopak, když to, když to obrátím, realizace přinese 10 milionů pracovních míst podél celého koridoru, což je jeden z faktorů, a jde tady také o to, že prostřednictvím infrastruktury a napojením na logistiku a na ekonomické projekty všech koridorů získáme trvale těchto 10 milionů pracovních míst. Pak bych ještě chtěl odpovědět na otázku paní Sehnalové i silnice mají samozřejmě význam, ale z té kohezní oválky, eh, jak jste říkala, nebo z toho velkého balíčku, který je k dispozici jednotlivým zemím, pouze 10% je rezervováno pro silnice. To znamená, že pro silniční projekty eh, potřebujeme zcela jasnou prioritizaci. Eh, souvisí to ale také se značnou potřebou investic do oblasti železnice. Tady je zapotřebí rovnováha. Paní Meissner, u první otázky vás musím musím zklamat. Vnitrozemské vodní toky nehrají prakticky žádnou roli v našem koridoru. Hrají ale eh, eh, roli při eh, křížení těch koridorů a tady je těžištěm těch 30 terminálů. My se pokoušíme o integraci s ostatními koridory a u čtvrtého železničního balíčku, eh, tak eh, já jsem rád, eh, že to tak dopadlo. Já si myslím, že je to velice užitečné a že tím máme lepší šanci na vývoj infrastruktury a na jejím dalším rozvíjení. A poslední otázku pana Kramera bych ještě chtěl krátce zodpovědět. Takže když se to přepočítá, je to 13% prostředků na železnice je rezervováno na ty dva tunely, protože máme velice nákladné další železniční projekty také. Chtěl bych ale zcela jasně říci, že máme nařízení o CEF, které je pro nás závazné, je pro nás povinností. Nemůžeme vytvářet pracovní plány jaksi nad rámec těch definovaných tras v nařízení OCEF. My tedy máme eh, spoj z Gracu do Klagenfurtu například a tady je to naše povinnost. Pro nás bylo ale důležité zadat studie o koridorech a zároveň analyzovat e, dopravní prostředí. Chceme vědět, co se stane e, s dopravou v okolí, jaké, jaké cesty budou fungovat a jaké fungovat nebudou. To znamená, že pokud doprava na železnicích nebude fungovat, protože nebude dostatečně atraktivní, e, tak víme, že vlastně tím docílíme toho, že doprava se přesune zpátky na silnice. A já bych rád udělal všechno proto, aby budoucí doprava i v našem koridoru eh, fungovala co nejlépe. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Přejeme vám eh, hodně zdaru a úspěchu do vaší další práce a určitě se eh, za rok uvidíme znovu, těšíme se na to. Takže ještě jednou děkuji Kurtu Bodevigovi a eh, ještě jednou vítejte v Evropském parlamentu. Děkuji. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt. Tak přejdeme k vízovému balíčku, eh, k vízovému kodexu a cestovním vízům. Spravodajem je pan Ujhej a já, jim, já mu hned dávám slovo. Köszönöm szépen, elnök úr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chvíličku počkám, než se všichni usadí a dají si na hlavu nezbytnou technologii. Na pořadu jednání máme dva body a já navrhuji, abychom je probrali zároveň. Rád bych nejprve předložil svůj pohled na tyto body a poté, pane předsedo, je na vás, zda chcete, aby ta rozprava probíhala zároveň k oběma bodům nebo nikoli. Já sám si myslím, že by bylo snažší udělat to en blok a myslím si, že by s tím souhlasili i odborníci. Samozřejmě s vaším svolením, pane předsedo. Ano, pan předseda souhlasí. Vážení kolegové, co byste řekli tomu, kdybyste mohli jít zpět mezi své voliče a oznámit jim, že máme balíček, velice jednoduchou změnu legislativního balíčku, která bude platit v nadcházejících pěti letech, kdy se podaří vytvořit 1,3 milionu nových pracovních míst v Evropské unii. Co byste na to říkali? Evropská komise provedla určité výpočty. 130 miliard euro, které by byly vytvořeny v příjmech eh, v nadcházejících pěti letech. Nevyžadovalo by to žádné velké investice, žádné moc vložené prostředky. V podstatě bychom se pouze podívali na trošku zastaralou a komplikovanou legislativu v oblasti vízové politiky a reformovali bychom ji. A to by stačilo. Já si myslím, že asi jakýkoliv volič eh, by vám zatleskal, zatleskal by celému Evropskému parlamentu a zatleskal by i všem evropským institucím, pokud byste tam přišli s touto dobrou zprávou. Já samozřejmě vím, že tyto dva body na pořadu jednání se týkají pouze šengenského prostoru, to si uvědomuji velice dobře, ale myslím si, že efekt eh, by to mohlo mít pro celou Evropskou unii a především tedy v Schengenu, pokud jde o pracovní příležitosti a nárůst příjmů. Toto tedy je obsahem návrhu komise a těch dvou konkrétních bodů na pořadu jednání. Už asi dva měsíce se v našem výboru touto problematikou pečlivě zabýváme. Diskutovali jsme s nejrůznějšími kolegy a také jsme hodně cestovali, někteří z nás jeli dokonce do Číny, aby se zeptali místních odborníků, co si o tom myslím. A já vám proto mohu s jistotou říci, vážení kolegové, že pokud jde o dopravu, cestovní ruch, to jsou tedy věci, které spadají pod náš výbor, si myslím, že je velice důležité, abychom toto téma v parlamentu co nejvíce podpořili. Nyní se tedy podíváme na ty podrobnosti první řadě jde, tedy o, jde tedy o návrh eh, komise. Já v září v reakci na návrh komise předložím zprávu výboru. Nejprve bych se chtěl zmínit o studii, kterou komise zveřejnila v roce 2013, a která se týká vydávání víz odpovídajících postupů, ekonomických výhodů daných systémů a toho, o čem jsem vlastně hovořil na začátku. Co vlastně ta studie komise říká? Říká, že v poslední době, pokud se podíváme na šengenská pravidla, zjistíme, že jsou velice přísná, jsou také přísně používaná. A pokud se zároveň s tím podíváme na konkurenceschopnost, tak tato pravidla vlastně konkurenceschopnost narušují. Přišli jsme asi o 6,6 milionů turistů zde v Evropě. A to jsou turisté, kteří by přijeli třeba z Brazílie, z Indie, z Číny, z Ruska, to znamená ze třetích zemí, kteří sem mohli přijet. Jde o bohaté turisty, solventní turisty, kteří mají peníze a mohli by zde samozřejmě tyto peníze utratit. A oni sem nepřišli pouze z důvodu našeho vízového systému. Prostě ten náš vízový systém je takový, že od té návštěvy odradí. Já jsem se dnes dopoledne setkal s jedním ze zástupců jednoho z, z ředitelů jednoho z největších amerických hotelových řetězců. Diskutovali jsme spolu a on mi říkal, že z pohledu Spojených států by bylo dobré, aby Evropská unie provedla určité změny, aby flexibilněla ta pravidla pro vydávání víz. Američané by to uvítali. Nicméně oni mají i evropské pobočky. Evropa se v minulosti eh, pišnila tím, že je vlastně první turistickou destinací na světě, ale trošičku o tuto pozici přicházíme ve srovnání například eh, s Austrálií nebo se Spojenými státy právě. A já jsem eh, s tím ředitelem hovořil právě o tom, že cílem tohoto opatření je přivítat více turistů v Evropě. Na jedné straně zde tedy hovoříme o revizi stávajícího vízového kodexu, to je ten první návrh, a ten druhý návrh spočívá zavedení nového cestovního dokladu, respektive eh, nového titulu, takzvaného cestovního víza. Týkalo by se to šengenského prostoru a vydávání krátkodobých víz. Ten proces by byl zjednodušen a také zkrácen. Znamenalo by to snížení byrokracie, omezení nákladů a také, a to je velice důležité, a to musíme zdůrazňovat zvláště v diskusi s ostatními výbory, které se tímto tématem budou zabývat. Není to pouze přínos ekonomický, ale také, bez, také samozřejmě ten výzový balíček musí přilížet k bezpečnostním aspektům. Ještě jednou to zopakuji, vážení kolegové. 6,6 milionů turistů, bohatých turistů, o které jsme přišli. Kolik z těchto lidí si asi myslíte, že jsou potenciální teroristé? Protože v parlamentu celá řada lidí používá právě ten bezpečnostní argument, také v souvislosti s tou stávající situací. Lidé prostě rádi toto zdůrazňují, říkají, že bychom spíše se měli snažit bránit lidem v přístupu do Evropy, spíš budovat nějaké ochranné bariéry či zdi a v, zás, v žádném případě lidem přístup do Evropy neusnadňovat. Hovoří se zde v té souvislosti také o migrační politice, ale já si myslím, že to je něco zcela jiného. Je třeba rozlišovat otázku migrační politiky a problematiku vydávání víz protože teroristé o víza nežádají. To mi můžete věřit. Ale, jak jsem říkal, ten stávající systém skutečně znamenal to, že třeba indičtí a čínští investoři prostě do Evropy nepřijeli, byť se zde třeba chtěli zabývat vyhledáváním investičních příležitostí, ale prostě ten náš vízový systém jim v tom zabránil. Pokud jde o návrh komise, tak já jsem v uplynulých týdnech hovořil s mnoha kolegy, na kterých jsme, a shodli jsme se na tom, že ten návrh komise v podstatě podporujeme. A domnívám se, že náš výbor by mohl posunout ten původní návrh komise ještě dále, předložit některé pozměňovací návrhy. Sešla se také interskupina, Claudio zorganizoval výborné slyšení, a i na té interskupině byl ten návrh komise podpořen. A jak jsem již říkal, já jsem hovořil s různými experty, s různými zastřešujícími organizacemi, které za tuto problematiku odpovídají v Evropské unie. Hovořili jsme tedy jednak o té problematice cestovních víz, také jsme hovořili se Světovou obchodní organizací, Světovou organizací cestovního ruchu, se zástupci hotelů, s kulturními institucemi a všichni lidé, kteří do toho mají co mluvit, jsou s tím návrhem komise spokojeni. Dovolte mi nyní zhrnout eh, několik eh, základních bodů té revize vízového kodexu. Nepůjdu do příliš velkých podrobností, ale v první řadě jde o zpracování žádostí o víza a lhůty pro vydávání víz. Ty bychom chtěli ještě zkrátit. Pokud jde o předkládání žádostí, měli byste být schopni žádost podat v jiném členském státě Evropské unie, pokud ve vaší zemi není příslušný konzulta, konzulát nebo zastoupení. Já jsem se setkal v Evropě s lidmi, se zástupci velkých společností, které mají skutečně veliký obrat, jsou to třeba čínské společnosti, a oni, oni nemají třeba centra v, v Pekingu nebo v Šanghaji. Takže, jak oni to řeší? Oni mají třeba ústředí tisíc kilometrů od Šanghaje nebo Pekingu a chtějí si požádat o šengenské výzum. Někteří lidé třeba chtěli přijet do Evropy, ale co to pro ně není znamená? Oni musí nejprve celý den jet do Šangaje nebo do Pekingu, pak tam musí celou noc počkat, vzít si na konzulátu příslušný formulář té žádosti. Skutečně ten proces je velice zdlouhavý a je to trošičku nedůstojné, aby takto komplikovaně museli o víza žádat. Kdybychom my byli vystaveni takovýmto požadavkům, tak bychom prostě nakonec asi k ním nejezdili. Oni prostě nakonec eh, o to výzum nepožádají, do Evropy nejedou a hledají investiční příležitosti jinde. Samozřejmě, že totež se týká i umělců, kulturních pracovníků, prostě mnozí z těch, kdo by chtěli přijet, jsou odrazeni tím komplikovaným postupem. Takže týkalo by se to také více vstupových víz a těch formulářů žádostí, ty by měly být zjednodušeny, mělo by být možno podávat je elektronicky přes internet a ta víza by maximálně byla na délku 15 dnů. Zjedno, a byl by zde tedy zjednodušený postup posuzování této žádosti. Tak toto komise navrhuje. Já spolu s dalšími zainteresovanými stranami. Jsem hovořil také se e, zástupci obchodu, podnikatelů, s experty a přišel jsem s několika pozměňovacími návrhy, na které se sami můžete podívat. Například jsem navrhoval zjednodušení pro námořníky, pro pracovníky v dopravě a pracovníky v cestovním ruchu, například pro tur operátory ty by měly mít ještě další zjednodušení. Například, a jako příklad tedy vezmu Spojené státy americké. Spojené státy jsou samozřejmě vystaveny více než Evropa nebezpečí terorismu, ale stejně zavedli nový systém, tak desetiletý více vstupový eh, eh, systém udělování víz. My jsme zde v Evropě o tom ani nehovořili. A já si kladu otázku, proč? Někdo říká, že to je z důvodu terorismu, ale podívejme se na Kanadu a Spojené státy, které to mají. A my jsme výborem také pro cestovní ruch, takže bychom měli předkládat v tomto směru pozitivní návrhy. Pokud jde o VIS a registrované žadatele ve VISu, tedy ve výzovém informačním systému, ty by měly mít možnost žádat o vstupové výzum na délku pěti až e, případně deseti let. Jakožto pravidelní cestující by měli mít tuto možnost usnadněnou. Dobré by také bylo postarat se o námořníky a jejich žádosti o víza, aby je mohli e, předkládat na vnějších hranicích Evropské unie. To by jim skutečně život velice usnadnilo. Všechny ty návrhy jsem předložil písemně, týkají se například také problematiky letišť, jak zajistit více přímých letů do různých destinací a také například možnost, že by se žádosti o víza mohly podávat přímo na hraničních přechodech. Jak víme, Čína je velice uzavřenou zemí, ale pokud jde o důležité turistické destinace, tak Čína zavedla možnost vydávání víz právě na určitých hraničních bodech a to velice zjednodušeným postupem. Takže když to může udělat Čína, proč by to tak nemohla dělat Evropa? Pokud jde o revizi vízového kodexu, jak vidíte z toho textu, který jsem vám předložil, jsou tam určité další návrhy, vycházejí z diskusí s odborníky a zainteresovanými stranami a samozřejmě také e, stínoví zpravodajové by se k ním rádi připojili. Ještě k tomu šengenskému cestovnímu vízu, to je tedy nový typ cestovního titulu, nový systém. Vztahovalo by se to na příslušníky třetích zemí, kteří přicházejí na dobu více než 90 dní, ale maximálně na dobu jednoho roku a chtějí se pohybovat mezi jednotlivými státy e, oblasti v tomto časovém období. To znamená, že oni nestráví více než 90 dní v jedné dané zemi, ale celkově chtějí v Unii být déle než 90 dní. Chtějí se pohybovat mezi těmi zeměmi. Jsou to třeba e, umělci, e, kulturní pracovníci, cestovatelé a další. Jak to funguje v současnosti? V současnosti jsou ta pravidla taková, že ti lidé vlastně tady můžou zůstat 90 dní, poslední den musí odjet ze Schengenu, potom musí zůstat 90 dní mimo a musí se, mohou se sem teprve poté zase vrátit. To je skutečně nepříjemný systém, který bychom měli změnit a i proto bych vás chtěl požádat o podporu. Do 8. září máte lhůtu na předkládání pozměňovacích návrhů a pak o tom budeme diskutovat znovu. Claudia. Děkuji. Nyní Claudia Montero de Aguiar. Dobrý den, Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem vděčná Eštvánovi za jeho prezentaci za ten dokument, který nám teď předložil. Vypadá to opravdu dobře. Samozřejmě se tím řeší určité obavy, které se teď projednávají v tomto odvětví. Je dobré, že se projevují známky růstu a tvorby nových pracovních míst. A tento sektor si zaslouží prioritní zacházení ze strany Evropské unie. Už byla přijata opatření se zohledněním specifických charakteristik jednotlivých členských států. A jak už bylo řečeno, všichni víme, že Evropská unie je takový hodně omezující blok ve světě. Když se podíváte na kritéria, kterými se řídí vydávání víz, potřebujeme jasnější, jednodušší pravidla. Aktuálnější pravidla. A musíme je sjednotit v celé šengenské zóně. Potřebujeme víc solidarity Musí to být méně složité, pokud chceme víc turistů. Musíme vyhovět novým trhům. Takové trhy jako Rusko a Čína, jak už bylo řečeno, jsou pro Evropu důležité. Víme, jak to na těch trzích vypadá. A další potenciální zdroj turistů, zdroj turistů pro Evropu je Indie. Nezapomínejme také, a Ištván už o tom mluvil, že tím se nejenom stimuluje interní poptávka, ale pomáhá nám to také rozvíjet jednotlivé regiony v Evropě. Vzhledem k tomu, že je to naléhavá věc, má to přímý dopad na celou Evropu, tento vízový balíček musíme projednat ve výboru pro dopravu a cestovní ruch. Protože my jsme právě výbor, který má přímo nebo nepřímo na starosti otázky, které se toho dotýkají. My bychom tedy měli analyzovat tyto záležitosti. Já myslím, že je politování hodné, že pořád ještě nemluvíme o otázce webové stránky Schengenu. To by nám pomohlo urychlit vyřazování žádostí o víza a odstranila by se tím další překážka pro cestovní ruch. Máme informační stránku, to víme. Ale já si myslím, že tato iniciativa vyžaduje přístup se zhora dolů. Musíme mít stránky, musíme se vyhnout překrývání jednotlivých postupů. Online by neměly být žádné rozdíly v jednotlivých zemích. A já myslím, že jednotlivé země by měly mít větší manevrovací prostor, když posuzují žádosti. Vzhledem k tomu, v jakém je to regionu, liší se to na jednotlivých konzulátech, takže si myslím, že je důležité, že bychom měli mít tu šengenskou webovou stránku, kde by byl seznam. Seznam jednotlivých rozdílů. A měli bychom tady dát přístup k informacím. A, a pokud je o víza pro více vstupů, Tady je problém, který je jasný všem, podle mě. Členské státy se vyhýbají vydávání těchto víz na více vstupů. Toto je návrh, který by komise asi měla zohlednit. Já souhlasím s Štanovým návrhem, pokud je o víze na více vstupu. Já myslím, že praktické dopady by nemuseli být také, jak bychom si je představovali. A proto komise a členské státy musí vyjářit stanovisko a předložit konkrétní opatření, abychom se vyhnuli negativním dopadům. A pokud jde o vízovou turistiku, tady ta otázka představuje inovativní návrh, zaplnilo by to mezeru. Cestovní víza jsou dobrý návrh, můžeme tak stimulovat ekonomickou aktivitu a můžeme vytvářet pracovní místa v této významné oblasti. A mohlo by to mít také dopad na dopravu a na restaurace. Můžeme se třeba podívat nejenom na Spojené státy, ale i na osvědčené postupy v Kanadě. Oni vytvořili jakýsi typ víz, aby přilákali podnikatele do Kanady. Ve Spojených státech mají politiku, která má usnadnit vydávání víz. A když to spojíme ještě s osvědčenými postupy v Kanadě, já myslím, že stojí za to, aby se na to Unie také podívala. Samozřejmě musíme podniknout příslušné kroky, abychom zohlednili také specifické požadavky našich zemí. My nemáme víza pro konkrétní země nebo pro konkrétní kategorie, jako jsou třeba umělci nebo výzkumní pracovníci, kteří u nás pobývají více než 90 dnů. Nebo 180, pokud je o víc členských států. Já vidím, že chcete, abych to už uzavřela. Takže musíme využít veškerý potenciál, který nám tato víze naskýtají. A ještě než to uzavřu, zmíním jednu věc. Já vím, že už tady zaznělo něco o té částce, která jde na cestovní ruch. Musíme mít na paměti, že jsou také američtí turisté, kteří mohou být potenciálním zdrojem navýšení. Všechny otázky, které jsme se dotkli, budou předloženy včas. Takže já děkuji za trpělivost. Děkuji vám, ale není možné, není možné, aby každý hovořil 10 minut, jinak nestihneme všechny body pořadu jednání. Takže prosím, mluvte stručněji a e, ne tak dlouho. Nyní Daniel Dalton. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím být velmi stručný. Snad nevyužiju ani 10 minut. Především chci poděkovat zpravodaji na práci na stanoviscích. Já vítám ten celkový balíček komise, vzhledem k tomu, jaký to má potenciál a může to e, zvýšit investice a výdaje, které mají turisté, ale máme tady také praktické problémy my jsme nejenom eh, cílovou destinací pro turisty, ale také pro ekonomické migranty. A u těch cestovních víz jistě je tady velký potenciál na pomoc cestovnímu ruchu. Studie neustále ukazují, že je obtížné vyznat se v systému víz Evropské unie. A já myslím, že zpravodaj dobře zdůrazňuje některé z těchto problémů a to odrazuje potenciální návštěvníky Evropské unie, ale nesmíme také přehlížet bezpečnostní otázky a podle mě je naprosto zásadní, aby tento systém zajistil odpovídající koordinaci se stávajícími bezpečnostními mechanismy Evropské unie a se systémy výměny informací, jako je SIS a VIS. Potřebujeme také jednoznačný systém pro všechny zúčastněné, pro všechny členské státy, pro bilaterální eh, víza a myslím, že bezpečnostní kontroly musíme mít úplně všude a stejné kontroly. A nemůžeme minimalizovat bezpečnostní požadavky pro určité lidi, protože tím vznikají mezery v systému. A pokud je o ten systém inteligentních hranic, je opravdu zásadní, aby to všechno bylo proveditelné. U vízového kodexu máme velice dobré praktické iniciativy, které by přispěly k lepšímu technickému fungování toho systému, zvlášť ta navržená stránka, konsolidovaná informace, možnost využít elektronické formuláře a moderní komunikaci pro pohovory, to je tedy zásadní, ale mám několik eh, pochybností o tom původním návrhu komise a návrhu výboru Libe. Zmíním dvě z nich. Jde o zrušení potřeby předložit doklady, které ukazují, že žadatel má dostatečné prostředky a také informace, které potvrzují, že žadatel má v úmyslu opustit území. Toto by mohlo případně odstrašit ekonomické migranty a dále je to schopnost členských států zavést dočasné programy na vnějších hranicích, na vydávání víz, abychom podpořili krátkodobý cestovní ruch. To také je potřeba z bezpečnostního hlediska řádně zvážit a řešit bezpečnostní mezery. Musíme pochopit, že ne každý, kdo tvrdí, že je turista, turistů také je. A nejde jenom o bezpečnost z pohledu teroristické hrozby, jde také o legální migraci, prodloužení délky pobytu a tak dále. A mám také trošku obavy ze záměru zpravodaje ve výboru Libe vydávat humanitární víza, to je jednoznačně samostatný nástroj. Není to praktické řešení současné humanitární krize, ne dlouhodobé řešení. A já bych měl obavy z toho, že když zavedeme specifickou konkrétní část na toto téma, tak jenom vyzveme další lidi, aby přijeli přes středozemní moře, protože jim v podstatě říkáme, že je vítáme, takže to musí být opatrní celkově. Vítám směr, kterým se ten balíček ubírá a v zásadě mohu podpořit návrhy zpravodaje pokud dosáhneme rovnováhy z hlediska bezpečnosti. Děkuji. Děkuji i za skun Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Toto je první výměna názoru a já budu hovořit proto velice stručně. Chtěla bych se snažit dospět k nějaké společné pozici. Jak víme, tak časy se změnily a hodnocení dopadu již jsou k dispozici a ta nová hospodářská situace a vztah Evropské unie a světa nás nutí, abychom také změnili svůj přístup k vízové politice. My samozřejmě souhlasíme s tím, že je třeba flexibilizovat udělování víz, omezit byrokracii a umožnit lidem podávání žádostí po internetu. Prostě musíme vypracovat takový systém a metody, které budou eh, dostatečně eh, srozumitelné a snadné pro lidi, kteří k nám přicházejí ze třetích zemí. Hovořilo se zde nejen o tom ekonomickém a komerčním aspektu, ale také musíme přihlédnout například k různým dohodám, které v současnosti vyjednáváme s mnoha třetími zeměmi a které jistě budeme vyjednávat i v budoucnosti. Takže s tím je také to třeba propojit. Myslím si, že změna a zjednodušení na jedné straně a na druhé straně bezpečnost Unie, že to jsou opravdu dvě odlišné otázky. Již jsme o tom diskutovali mnohokrát, ale skutečně myslím si, že my nemůžeme Evropu obklopovat bariérami a bránit eh, sem v přístupu těm lidem, které mohou přispět k rozvoji eh, hospodářství v Evropě. Rovněž samozřejmě v oblasti cestovního ruchu to může přinést nárůst eh, počtu turistů. Zde se hovoří o navýšení počtu těchto lidí, ale otázkou také je, zda jsme vůbec eh, schopni je přijmout. Vrátím se ještě k tomu, co říkal lucemburský minister dnes dopoledne. My nemáme dostatečné dopravní infrastruktury, nejsme schopni zjednodušit eh, a zajistit přepravu našich občanů v Evropské unii, nejsme schopni vybudovat systém jednotného evropského nebe, což by také samozřejmě usnadnilo propojení s třetími zeměmi. Takže trošičku mě v té zprávě chybí Tedy vedle těch víz hovořit také o vztahu k těm dalším otázkám, o kterých v tomto parlamentu hovoříme. Myslím si, že je třeba přistupovat k tomu integrálně, protože myslím si, že pouze takto nám to umožní řešit i další okruhy otázek, nejen tedy v výboru pro dopravu, ale také v jiných výborech tohoto parlamentu. Já se proto budu také snažit přijít s některými pozměňovacími návrhy, které by tomu jaksi dodali ten celostnější pohled. To znamená, nesoustředíme se tolik na to, eh, nakolik to bude dní, jak dlouho zde ti lidé budou moci zůstat, jak dlouho bude trvat zpracování, ale na ten celkový obrázek. Děkuji, teď tady mám ještě Claudio Tapardel, Miru Kilonen, Dubravka Šujca a Isabel Demonto a každý dostane dvě minuty. Klaudia Tapardel. Děkuji mnohokrát. Já jsem velice ráda za předložení této zprávy, která je podle mého názoru velice zajímavá i pro cestovní ruch, který je třetím nejvýznamnějším eh, hospodářským sektorem, pokud jde o generovaný HDP v Evropské unii. Já jsem poslouchala celou tu debatu, poslouchala jsem, co říkal Ištván o tom návrhu Evropské komise, která se domnívá, že by to mohlo přinést půl až jednu miliardu euro, což je pro evropské hospodářství samozřejmě velice důležité. Pokud jde o vízový kodex, jeho revize bude mít významný dopad na celou evropskou ekonomiku. To musíme mít na paměti. Já obecně podporuji přístup pana zpravodaje, například pokud jde o přijímání těch eh, žádostí a vyřizování žádostí, to, že je třeba, aby ten postup byl zjednodušen, aby byl dostatečně flexibilní, tak aby k nám přicházeli lidé z Ukrajiny, z Ruska, z Indie, z Číny, ze Saudské Arábie, protože to jsou často lidé, kteří mají velký finanční potenciál a kteří by u nás v Evropě mohli peníze, které mají utrácet. A také samozřejmě podporuji zjednodušení toho systému pro ty registrované cestující, kteří již jsou tedy ve VISu zaregistrováni. Myslím si, že i by to mohlo přispět k růstu. Na druhé straně by ti žadatelé také měli mít eh, možnost eh, obecně získávat víza jednodušeji. Je ale také třeba soustředit se na konkrétní aspekty, Třeba pokud jde o předkládání těch žádostí, tak eh, tam je třeba mít jasná kritéria, například proto, který podnik eh, je tím takzvaně důvěryhodným podnikem tak aby se potom eh, konzulární orgány jednotlivých členských států tím nemuseli příliš zabývat. Myslím si, že tam skutečně potřebujeme mít jasná kritéria. Problematický je, problematická je také otázka ceny těch víz, ty ceny by měly být co nejnižší, aby neodrazovaly případné zájemce o víza, případné žadatele. Také se domnívám, že je třeba přihlédnout eh, k hodnocení dopadů, pokud jde o revizi vízového kodexu. Myslím si, že toto hodnocení dopadu totiž může celý ten postup zpomalit a proto by asi bylo dobré zamyslet se i nad eh, kritérii při přípravě hodnocení dopadu, tak aby to nebylo využíváno pro spožďování při aplikaci těch návrhů. Děkuji, Maria Kilenen. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také Ištvánovi a jeho týmu za výborně odvedenou práci společně bychom se měli rozhodnout, jestli chceme výzovou politiku, která by nám umožnila využít potenciál cestovního ruchu. S tím, že východiskem by bylo to, že občané, kteří chtějí přijet do Evropy, by nevycházeli z toho, že jsou zločinci, ale spíše nevinní. Neboli, místo toho, abychom měli takovou politiku, na základě které uzavřeme hranice a budeme mít podmínky, které stíží situaci cestujících, měli bychom se chovat naopak. A mám zvlášť velké obavy, protože třeba v Kanadě se hodně snaží o to, aby umožnili vstup azijských občanů na své území a podařilo se jim to dokonce Spojené státy zvažují dlouhodobá víza na více vstupů a my všichni víme, jak přísná je vízová politika ve Spojených státech už celá léta. Oni opravdu chtějí, aby cestující přijížděli do Spojených států. striktní politiku, měli bychom tolik peněz, že bychom nevěděli, co s nimi. Danke sehr. Jetzt Dubravka Suica. Děkuji, Dubravka Šujica. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Ištvánovi za otevřenou práci. Když mluvíme o této věci, protože jsem z Chorvatska, je to pro mě v podstatě taková emocionální záležitost. My po dvou letech členství stále ještě nejsme v Schengenu. 1. července to byly dva roky. My jsme požádali vstup do Schengenu, ale pořád ještě potřebujeme víza pro Spojené státy. Takže ne všechny členské státy jsou ve stejné situaci. Máme pět dalších členských států, jejichž občané potřebují vízum, když chtějí do Spojených států. Nicméně emoce stranou, já souhlasím s tím, že bychom měli mít dobře vymezenou vízovou politiku a je tady několik aspektů. Aspekt ekonomický, bezpečnostní a já bych se chtěla zaměřit na tu ekonomickou stránku věci. Já si myslím, že cestovní ruch je významná ekonomická aktivita. Je to třetí hospodářský sektor z hlediska HDP v Evropské unii a proto musíme usnadnit příjezd turistů z třetích zemí, zvlášť z nově vznikajících ekonomik, jako je Čína, Indie a Dálný východ. A proto si myslím, že bychom měli ty postupy zjednodušit, ale potřebujeme jednoznačná kritéria, tak jak se to tady navrhuje. A určité kategorie, jako námořníci, humanitární pracovníci, by měli mít zjednodušený postup protože těch 6 milionů to je opravdu značný počet a mohlo mi to být velký dopad na pracovní místa v Evropě. A proto nemůžeme takové číslo přehlížet. Samozřejmě musíme mít na paměti také migraci, a hrozbu, která s tím souvisí. Musíme vylepšit inteligentní hranice, a já myslím, že bychom také možná mohli pomoct tuto zprávu vylepšit pozměňovacími návrhy a mohli bychom vám pomoct k tomu, aby ta zpráva mohla být přijata. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla v první řadě poděkovat eh, kolegovi Ištvánovi za tento návrh zprávy. Myslím si, že je to velice dobrá zpráva která jde správným směrem. Ta cesta, která je před námi, je nejen schůdná, ale myslím si, že vlastně ani nemáme na výběr, že nemůžeme jít eh, jinudy. V současnosti asi polovina všech turistů je z Evropy a je zde ještě veliký potenciál právě i pro lidi z třetích zemí a také ta naše eh, první pozice, jakožto cílové turistické destinace. To není něco, co máme garantováno do nekonečna, protože na celém světě rostou konkurenční destinace. Myslím si, že se musíme podívat i na ty byrokratické aspekty, které jsou spojeny s vydáváním víz, Celkově by legislativa měla směřovat eh, k omezení byrokracie a ke snižování nákladů. A také bychom měli být eh, jaksi eh, flexibilní i a solidně se chovat i vůči třetím zemím, kde například ty konzuláty jsou pouze na některých místech a je proto obtížný přístup k ním. Pokud jde o ty bezpečnostní aspekty, omlouvat e, nějak to, že nepostupujeme v této věci nějakým nebezpečím terorismu, to samozřejmě také s tím nesouhlasím. Hovořilo se také o větší dostupnosti přímých letů a o nutnosti posílení reklamy nebo marketingu Evropy jakožto turistické destinace. Děkuji. Danke sehr. Wir sind ein bisschen in Zeit. Děkuji, jsme trošku v časovém presu a proto nyní prosím komisi, aby hovořila stručně a poté bude mluvit zpravodaj. Nyní tedy paní Jolanda Gallego Casilda. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně především děkujeme zpravodaji a také ostatním členům za tuto zprávu k návrhu komise pro tento výzový balíček. Hlavní cíle už byly zmíněny. jde o modernizaci společné vízové politiky a zjednodušení vydávání víz, aby se to urychlilo a sjednotilo, abychom přelákali víc legitimních cestujících a abychom také ulečili konzulátům. Návrh rozhodně zohledňuje ekonomickou dimenzi, přispívá tedy k ekonomickému růstu ve vztahu k cestovnímu ruchu a souvisejícím sektorům. Současně zohledňuje jeden z hlavních cílů společné vízové politiky, a totiž jak zabránit nezákonnému přistěhovalectví a zajistit bezpečnost čenkenského prostoru. Komise se tady snažila najít rovnováhu mezi těmito dvěma cíly, bezpečností, ale také potřebou zjednodušení pro zákonné cestovatele do Evropy a také k posílení hospodářského růstu. Pokud je o takzvaná cestovní víza, jak už bylo řečeno, chceme tak zaplnit legislativní mezeru, protože jsme neměli žádné povolení pro příslušníky třetích zemí, aby u nás zůstali více než 90 dnů v šengenském prostoru, tedy 90 dnů v jednom členském státě. A chceme také sjednotit přístup k těmto otázkám, vzhledem k tomu, že máme také bilaterální dohody mezi jednotlivými členskými státy a třetími zeměmi a jejich mm, občané jsou osvobození od, od vízové povinnosti a pro různé občany pak platí různá pravidla v závislosti na těch bilaterálních dohodách, které členské státy mají s třetími zeměmi. Je to tady vyvážený návrh. Rozhodně vítáme připomínky zejména ze strany zpravodaje k cestovním výzům. A pokud je o navrženou změnu, kde je o ten pojem společnosti, podniku a podobně, pokusíme se najít přesnější formulaci, pokud to bude nutné v průběhu vyjednávání. Pokud je o ty bezpečnostní obavy, které tu zazněly ve vztahu k cestovním výzům, někteří z členů, některý z členů komise se domnívá, že návrh obsahuje všechny nezbytné prvky a požadavky, abychom zajistili bezpečnost šengenského eh, prostoru. A podmínky pro vydání těchto víz, těchto nových typů víz jsou přísnější. A žadatel, který by případně chtěl zneužívat systém, si zřejmě nejspíš požádá o běžné výzum, spíš než o to cestovní výzum, protože, jak říkám, ty podmínky jsou přísnější. A pokud jde o přístup k facilitaci a o ten rejstřík pravidelných cestujících si myslíme, že je to vyvážený přístup. Zohledňujeme tedy i otázku vydávání víz na více vstupů pro osoby, které už jsou registrované v systému VIS na základě předchozí žádosti, aniž bychom ohrozili bezpečnost. Otázka humanitárních víz, to tady také zaznělo. Komise už tady i ve výboru Libé vyjádřila názor, že tento typ víza nenahrazuje vízový kodex, protože jde o osoby, které přijíždí na další dobu, ne na krátkodobý pobyt, potřebují mezinárodní ochranu. Ale pak máme ještě další nástroje, třeba přesídlení. Otázka zastoupení. Tady zpravodaj navrhuje určité změny. Komise v tomto návrhu navrhuje povinné zastoupení, to znamená, že občan třetí země může podat žádost v zemi původu, to znamená, že nemusí jet do jiné země, jak je to teď, protože jsou země, kde některé členské státy nejsou zastoupené nebo není zastoupený žádný členský stát, takže není možné podat žádost. A pak tady máme také pravidla, eh, která se týkají externích poskytovatelů služeb, což přibližuje konzulát žadateli. A to komise navrhla ne jako poslední možnost, ale jako další možnost, abychom posílili pravidla, abychom dokázali také sledovat, jak budou tyto externí poskytovatelé služeb fungovat. A pak jde, jde o lhutu pro podání žádosti, Komise navrhuje, že to změníme ze tří na šest měsíců. Návrh, mm, eh, zpravodaj navrhuje dokonce až 12 měsíců. To by mohlo být příliš, protože to příliš dlouhá doba k vyhodnocení situace a tato situace se může měnit. Třeba i finanční situace se může měnit za tak dlouhou dobu. Tolik tady předběžné připomínky, nicméně mnohokrát děkujeme za tyto změny a návrhy na změny a také za vaši podporu pro balíček komise. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo ještě jedno pan zpravodaj Ištvan Ujhej. Děkuji, mnohokrát děkuji kolegům, děkuji za podporu a děkuji za návrhy. Portugalsko, Španělsko, Finsko, Itálie. Jinými slovy, země, které patří do šenkenského prostoru a členové z těchto zemí z různých politických skupin všichni návrh podporují. A to je velmi zajímavé, co se mě týče. Chtěla bych poděkovat například Klaudy a také Dubravce. Děkuji také za příspěvky z Rumunska, z Chorvatska i se zemí mimo šengenský eh, prostor. Já jsem samozřejmě Maďar a připadá mi, že je opravdu důležité, abychom posunuli hranice Schengenu, abychom skutečně byli jednotní v tomto ohledu. Děkuji tedy za všechny příspěvky. Ta webová stránka, já jsem velice rád, že jste o tom mluvili, že jste mluvili také o těch eh, webových vízových žádostech. Mluvilo o tom několik kolegů, já to vítám a pokusím se to trošičku rozšířit v nadcházejících měsících. Také souhlasím s panem Doltnem. Já jsem se o tom moc, eh, já jsem to moc nerozváděl, ale máte pravdu, ten systém musí být jasný musí být bezpečný, potřebujeme jinými slovy bezpečný systém. Ten systém by měl být spolehlivý a bezpečný. S tím naprosto souhlasím. Podle mě je to základní předpoklad. Ale samozřejmě snažím se vyhnout tomu, že bezpečnost se stane výmluvou. Při posuzování této politiky. To by byl problém, kdybychom to využívali prostě jako výmluvu. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Pokud je o navrhované změny, pokud jde o moje návrhy. Samozřejmě můžete se je pokusit doladit, můžete podat další návrhy, pokud se budete přát, a to do 8. září. Já doufám, že další návrhy dostaneme. Já budu na dovolené, ale budu v Maďarsku, budeme v kontaktu, můžete mi napsat. Není to problém. Vyříďte to prosím i kolegům. A potom v září, v říjnu budeme bojovat za výbor TRAN. Já myslím, že zástupci dalších organizací, kteří tady dnes mohli být, tady zřejmě dnes nejsou, protože máme léto a cestovní ruch. Děkuji. Lohuta, pro, pro změňovací návrhy je 8. září, hlasování ve výboru proběhne 13. října a hlasování na plénu eh, poté. Tím se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je prezentace Evropského účetního dvora, konkrétně zvláštní zprávy o vnitrozemské lodní dopravě v Evropě. A my máme radost, že zpravodajkou za účetní dvůr je paní Iliana Ivanova, která přišla mezi nás a má nyní slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení, ještě, ještě jednou děkuji za Němčinu, říká předseda. Eh, vážení poslanci, eh, děkuji vám za pozvání. Eh, je pro mě vždycky potěšením přijít do tohoto výboru. Před několika měsíci jsem prezentovala zvláštní zprávu o městské dopravě za účetní dvůr a dnes je mi potěšením diskutovat s vámi o naší další velice zajímavé zprávě. Vnitrozemská vodní doprava v Evropě, žádné zásadní zlepšení v podílu, v monálním podílu a podmínkách splavnosti od roku 2001. Jak velice dobře víte, eh, vnitrozemská vodní doprava je jedna z hlavních eh, dopravních modů v Evropě, eh, kde je zhruba 30 tisíc kilometrů vodních toků mezinárodní v důležitosti. Jediná nákladní loď na řece může nahradit stovky nákladáků na silnicích a proto snižuje dopravní zácpy, provoz emise a nehodovost na silnicích. Z tohoto důvodu od roku 2001 komise podporuje plavbu po vnitrozemských vodních tocích a identifikuje chybějící články a úzká místa a zásadní překážky pro tento dopravní prostředek. Eh, Programovací období 2007 až 2013 obsahovalo financování ve výšce 747 milionů euro z programu TNT a 531 milionů eur ze strukturálních fondů na studie a infrastrukturní projekty. Jejich cílem bylo zlepšit splavnost, například zvýšením výšky mostů, zvětšením kapacity zdymadel a také posílením spolupráce národních úřadů z jednotlivých členských států. Cílem tohoto výkonnostního auditu bylo zhodnotit, zda nákladní eh, vodní doprava, respektive eh, její strategie byla implementována efektivně. Vybrali jsme si 12 projektů, které jsme ověřili přímo na místě ve čtyřech členských státech. Belgii, České republice, Německu a Maďarsku. 88 výdajů na projekty vnitrozemské vodní dopravy z let 2007 až 2013 bylo implementováno právě v těchto čtyř, čtyřech zemích. Dále audit obsahoval revizi politických a strategických dokumentů z roku 2001 a pozdějších let, interview s relevantními stranami, hodnocení projektových dat a revize hlavních indikátorů, modálního podílu a spl- plavnosti. Co jsme tedy zjistili? Celkem jsme dospěli k závěru, že evropský cíl přesunout dopravu ze silnic na vodní toky a zlepšení splavnosti nebyl splněn. Od roku 2001 e, podíl vnitrozemské vodní dopravy se mírně zvýšil z 6,4% na 6,7%, nicméně účetní dvůr nemá žádné důkazy toho, že by to bylo způsobeno konkrétními e, kroky Evropské unie. Od roku 2006 pouze malý počet úzkých míst byl odstraněn a tímto tempem by trpalo 60 až 70 let Eh, než by se vyřešily všechny problémy se seznamu komise. Eh, projekty, které jsme zkoumali, eh, měly velice omezený dopad na nákladní dopravu, zejména proto, že bezprostředně sousedící úzká místa nebyla odstraněna a jejich odstranění se neplánuje v dohledné budoucnosti. Pouze jeden z deseti auditovaných projektů měl potenciál přispět k rozvoji vnitrozemské vodní dopravy, zatímco dalších šest bylo pouze částečně účinných protože eh, blízká úzká místa nebudou v dohledné době odstraněna. Tři zbývající projekty z našeho vzorku nebyly relevantní pro zlepšení podmínek splavnosti. Například dva z nich se týkaly cestovního ruchu a eh, to související úzké místo nebylo na seznamu. Eh, analyzovali jsme také strategie to je další část auditu, auditu strategie na evropské úrovni. A zjistili jsme, že za prvé evropské strategie se nezakládají e, na příliš kvalitních analýzách, což samozřejmě vede k situacím, kdy e, případné výhody zlepšené infrastruktury a přesunu dopravy ze silnic na vodu nejsou vlastně známé. Kromě toho potenciální poptávka po tomto dopravním prostředku v různých koridorech není známa. vzhledem k tomu, že neexistují konkrétní cíle pro podíl vnitrozemské vodní dopravy. Eh, za druhé, audit zjistil, že evropské strategie eh, nedostatečně zohledňují následující klíčové překážky. Eh, nekonzistentnost strategií členských států, rozdíl mezi odhadovanými náklady na odstranění úzkých míst a omezenými financemi z Evropské unie. Dále potřeby ochrany životního prostředí e, jsou v rozporu s potřebami vnitrozemské vodní dopravy. E, dále e, přístup celoevropský je nedostatečně zacílený a údržba řek je nedostatečná. Na základě těchto zjištění jsme vydali několik doporučení. Dvě z nich jsou hlavní a týkají se dvou různých aspektů, které jsme pokryli v naší zprávě. Jde o výkonnost projektu a Evropské strategie pro vnitrozemskou vodní dopravu abychom zlepšili efektivitu e, evropského financování e, tohoto způsobu dopravy, doporučujeme, aby členské státy e, přidělili projektu vnitrozemské vodní dopravy prioritu tam, kde jsou největší a nejrychlejší výhody. Komise se soustředí na financování projektů s pokročilými plány na odstranění úzkých míst. Abychom zlepšili koordinaci mezi členskými státy, komise by měla důkladně zanalizovat eh, případný, eh, případné tržní eh, výhody vnitrozemské plavby na různých segmentech řek a koordinovat členské členskými státy implementaci TNT. E, dále by se, měly, by se měla komise shodnout s členskými státy na dosažitelných cílech na odstranění úzkých míst a posílit správní základ, aby se mohly rozšířit požadavky na podávání zpráv, e, pokud jde o e, splavnostní stav vodních toků, a členské státy by měly koordinovaněji vypracovávat národní plány údržby vodních toků. Domníváme se, že tyto kroky by vedly k, lepší ke zlepšení situace vodní dopravy v Evropě. Před pár, let, před pár týdny eh, proběhla velice zajímavá debata. Eh, vidím tu eh, pana zpravodaje z výboru KONT, kterému děkuji za skvělý pracovní dokument. A e, já doufám, že tato zpráva bude důležitá pro e, vaše rozhodování a jako vždy se těším na plodnou a konstruktivní debatu. Děkuji vám. E, já velice děkuji za tuto prezentaci a podle mě je dobré, že takovéto analýzy vznikají, které vy děláte. A že se o nich diskutuje, bohužel nás tu není příliš mnoho, ale ti, kteří tu jsou, o to mají veliký zájem. Proto ještě jednou děkuji za prezentaci a dávám slovo Vinu van de Kampuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také bývalému, bývalé kolegyni z ELS, paní Ivanové, za to, že se dnes odpoledne mezi nás vrátila. Nicméně musím vám říct, že pokaždé, když přijde, tak jsem se docela nešťastný. Když paní Ivanová přišla posledně, přednesla velice kritickou zprávu. Samozřejmě to není její chyba. Tady jde o naší práci v Evropské unii. Posledně přinesla velice kritickou zprávu o městské mobilitě. A teď tady máme zase. Zase nás vlastně kritizuje, kritizuje to, co, co jsme udělali u vnitrostátních vodních cest. A já se jí nedivím, protože to je také úkol účetního dvora. Kriticky posoudit, co děláme. A srovnáme nás do latě. Úvodem jste říkala, že pokud máme vynakládat nové prostředky, samozřejmě všichni chceme neustále peníze, ale pak je potřeba mluvit o tom, kdo nese jakou odpovědnost. Středeční odpoledne není úplně ideální doba. Nicméně nové peníze vám přinesou další posluchače, ale pokud je o to, že si máme poslechnout, jak se ty peníze vynakládají, bude posluchačů méně. V nizozemském tisku se tomu věnovala velká pozornost před několika měsíci a něco takového pozorujeme v řadě členských států. Máme příliš mnoho malých projektů, nemáme jednoznačné přeshraniční prvky. A pak jsou tady ty další problémy, o kterých ona také mluvila. Možná se to špatně vykládám, ale já to beru tak, že paní Ivanová říká, že toto všechno souvisí s projekty TNT. Ale já jsem si spíš myslel, že ten výzkum, který ona dělala, byl za období po nařízení TNT. Můžete to trošičku rozvést? Protože pokud to všechno souvisí s projekty TNT, pak je to takové ambivalentní. Vypadalo by to, že neděláme dobře svou práci. My ve skupině ELS vycházíme z toho, že mluvíme o tom, co platilo před TNT a co bylo schváleno u těchto jednoznačných eh, koridorů a priorit. A potom, když se podíváme, co jsme řešili v souvislosti s Bílou knihou, zdá se, že se nám nepodařilo posunout se ku předu. Je to posun z 6,4 na 6,8. To je zanedbatelné, jak říkáte vy sama, paní Ivanová. to je opravdu nepoměrné. To je tady ta nejdůležitější věc, kterou jsem chtěla zmínit. Já doufám, že tato studie se týká období před TNT. A další otázka zní, jestli účetní dvůr pořád ještě sleduje, co se děje teď. Jsme rádi, že máme vaši zprávu, vyvodíme z toho ponaučení. Zjistíme, co se vlastně stalo. Nicméně bude to stejné v příštím roce. Nechceme tady prostě šlapat vodu. Já mohu akceptovat tyto závěry, zajímá mě, co k tomu řekne komise, ale mám pocit, že i my neseme určitou odpovědnost za současnou situaci. Ale chci ještě jednou vyjasnit, jestli se to týká situace před tenté a jestli sledujete další výdaje. od té doby, co jste připravili tuto zprávu. A pokud je o ten eh, mentální posun, jak můžeme pomoct zvýšit podíl vnitrostátních vodních doprav? Děkuji. Mea Kilen. Pane předsedo, děkujeme za tuto zprávu. Samozřejmě to znamená, že my v parlamentu se musíme podívat do zrcadla. Dostali jsme zpětnou vazbu z nejrůznějších eh, dopravních sektorů. Jde o to, jestli prostředky, které jsme vyčlenili, byly použity za dobrými účely a rozumně. Máme společné cíle, abychom budovali společný dopravní systém? A nebo je to všechno se stává z jednotlivých kousků, z jednotlivých částí a pak slyšíme, že se nám to v podstatě nedaří. A protože já vím, že kolega Vandenkamp je velkým obhájcem vnitrostátních vodních cest z levice, já ho mohu podpořit tím, že bychom mohli najít společné cíle, rozumné cíle, na které by se použily prostředky Evropské unie rozumným způsobem. Abychom pomohli naplnit potřeby i do budoucna. A tam by patřily i vodní dopravy. Děkuji Andrej Novakov. Děkuji, pane předsedo. Eh, nejprve bych chtěl poděkovat paní Ivanové eh, za ten skvělý dokument. Eh, já jsem měl tu čest, že jsem na něm pracoval ve výboru KONT a chtěl bych říci, že to není pouze dokument, že je to pouze zpráva. Je to taková, je to taková vlajka, kterou se mává před našimi tvářemi. Protože eh, situace ve vnitrozemské vodní dopravě vypadá tak, že je to celý jeden sektor eh, evropské politiky soudržnosti a za posledních deset let se tam eh, vynaložilo přes miliardu euro na zlepšení infrastruktury a v současnosti to vypadá, že je tam mnoho úzkých míst a většina z nich jsou je způsobena e, nedostatečnou komunikací a koordinací mezi členskými státy. My tady potřebujeme spíše koordinaci. Potřebujeme více projektů, které by se týkaly e, ústředních koridorů e, nebo které by se týkaly již schválených plánů v jednotlivých členských státech. Já vám dám jeden příklad. Už jsem ho zmiňoval na výboru KONT abychom eh, vylepšili pouze část řeky. Protože když hovoříme o vnitrozemských vodních tocích, eh, tak většinou je to Dunaj. Takže když eh, zmodernizujeme pouze část řeky, tak vlastně prohloubíme dno řeky, rozšíříme koryto, aby tam projeli větší lodě, zvýšíme mosty, aby pod nimi projelo více nákladu a v dalším členském státu se nestane nic. Takže ta loď nemůže plout dál. To je úplně stejná situace, jako kdybyste měli eh, letadlo, ale jenom jedno letiště. Takže vy naložíte letadlo, zletnete a nemáte kde přistát. Takže je to na nic. Jak letiště, tak letadlo. My tady potřebujeme více koordinace a také eh, posílit roli Evropské komise při schvalování takovýchto projektů. a hlavně také povzbuzovat členské státy k tomu, aby lépe koordinovali své kroky. A e, teprve potom, aby utráceli peníze z TNT nebo z fondu CEF, podle mého názoru. A já doufám, že tato zpráva nám pomůže vylepšit nejenom tento sektor politiky soudržnosti, ale vlastně celý, celý tento sektor. Děkuji a jako poslední jsem se napsal na seznam řečníků já. Mě ta zpráva neudivuje. Podle mého názoru je to důležité, ale moje zkušenost je taková, že ve vnitrozemské lodní dopravě po celé Evropě i na národní úrovni panuje takové snílkovství, které s realitou nemá vůbec nic společného a to ani s realitou, a která v realitě, která se mění za posledních 20 let, nemá vůbec žádné místo. 80% vnitrozemské lodní dopravy v Evropě se odehrává na Rýně. To je hluboká, dlouhá a široká řeka s kontaktem s oceánem, ale 80 nebo 90 peněz jde na ty sny eh, někde, jin, někde jinde, sny o tom, že tam se to dá rozvinout podobně, což ale nejde. V Německu eh, za posledních 20 nebo 25 let eh, čísla klesla z 20 na 8 Celkové evropské číslo je 6,4 To si musíme uvědomit. Proč to tak je? Já jsem přesvědčen o tom, že ta síť není dostatečně hustá v porovnání se silnicí nebo železnicí. A samozřejmě eh, přírodou je dáno, že ne vždy je lodní doprava možná, ale ani tam, kde je možná, eh, se neprovozuje. A přesto eh, sníme o tom, že, eh, že zmodernizujeme Labe, Dunaj, Odru. Já vám můžu říci, že před 30 lety jsem projel Dunaj, padloval jsem od Ingolštatu do Černého moře. A když jela velká loď, tak jsem vždycky se musel potýkat s velkými vlnami. To se stalo každých 10 minut. Kromě toho nebyla vysoká rychlost. E, teď jsem nedávno jel na kole podél Dunaje a viděl jsem tři lodě. To znamená, že 95% lodí, které v Evropě existují, by tam mohly jezdit možná v několika málo dnech, kdy je nízká hladina vody nebo vysoká, ale 95% lodí tam jezdit může a přesto tam nejezdí. A my přitom sníme o tom, že budeme stavět na Dunaji. A já jsem rád, že eh, eh, na Dunaji spolková vláda nechce stavět. Nicméně Čechové zase říkají, že to chtějí, že tam nutně stavět musíme. E, trvá to 30-40 let a přesto se nic neděje. Já si pamatuju na svou osobní zkušenost z Německa. E, na e, jednu vnitrozemskou loď jsou tři lidé z administrativy zaměstnaní, kteří neustále samozřejmě přichází s novými projekty, které jim zajišťují jejich práci. Nicméně politikové už celá léta, celá desetiletí, bez ohledu na to, jaká je to vláda, neřeknou, že musíme administrativu eh, vytvořit tak, aby dělala to, k čemu je příslušná, ale ne, aby snila o tom, že potřebuje tohle, tohle a tohle. Eh, takže máme obrovskou politiku zaměstnanosti, eh, tři úředníci na jednu vnitrozemskou loď a přitom e, jsou tady obrovské výhody. Za vnitrozemskou e, dopravu se neplatí žádné e, daně, žádná míta, poplatky a přesto to nefunguje. Čili v penězích to není. A to si musíme uvědomit. A ještě jeden příklad z Berlína. Když padla zeď, tak samozřejmě e, se hovořilo o přístupu k Odře a tak dále a postavila se v Berlíně z dimadla. A tehdejší e, ministr dopravy řekl e, ano, nyní máme vystavena dimadla, která jsou vhodná pro velké lodě a víme, že zatím vůbec neodpovídají potřebám, že je to investice do budoucna. Pak přišel zástupce vnitrozemské vodní dopravy a říkal, ano, to je pravda, ale zdymadlo je důležité, protože železniční úsek z Berlína do Varšavy eh, je pouze eh, vystaven pro 56 km v hodině. A proto má vnitrozemská doprava perspektivu. A já jsem se musel zasmát a říkal jsem, že netušil jsem, že loď může jezdit 160 km v hodině. A dále to máme zkušenost s kanálem Rín mohan dunaj tady měli velké lodě plout z Rýna až do Černého moře. Tento kanál Rýn Mohan Dunaj, eh, tam byly prognózy na základě tehdejších čísel, že dnes, eh, dnes se, pokud se naplňují z 10%, tak je to enormní. Byl to miliardový projekt. Eh, německý ministr dopravy říkal, že to byla největší pitomost od stavby babylonské věže Jediné pozitivní eh, na tom eh, kanálu je ta cyklostezka, ale ta se dá vystavět i levněji. Tak to všechno je potřeba si uvědomit. A takové, když takové projekty eh, vytváříme. Já ale nechci spochybňovat, že je rozumné odstranit to či ono úzké místo, ale pořád snít o tom eh, přístupnit vodní toky velkým lodím, to si myslím, že je špatné myšlení a že to musíme ukončit, protože my ty peníze potřebujeme na důležité projekty, u kterých víme, že za málo peněz uděláme hodně. Eh, tímto, touto cestou musíme jít a proto jsem ještě jednou velice vděčný za tuto prezentaci a nyní dávám slovo komisi. Onidi, Pane Onidy, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za ten úvod. Alespoň na základě toho vystoupení, které jsme právě slyšeli, vám mohu zaručit, že dostanete následnou zprávu účetního dvora na toto téma, protože vy jste otevřeli, nebo vy jste předložili tolik věcí, které souvisí s touto debatou, že to jistě vyvolá další zájem o tento druh dopravy. Ale vážně, já myslím, že dnes máme také příležitost říct soudnímu dvoru, pardon, účetnímu dvoru výboru KONT, že toto je dobrá zpráva. Nelíbí se nám název, ale bohužel dnes je potřeba volit název tak, abyste vyvolali zájem, zájem novin a médií. Takže ať je to tedy název, který možná úplně nesouvisí s obsahem zprávy. Já myslím, že výsledek té zprávy je dobrý, natolik dobrý, že jsme do jisté míry předvídali určité aspekty. Je pravda, že tehdy eh, ty projekty, kterými se to zabývalo, byly nejenom projekty TNT, těch projektů TNT bylo vlastně velmi málo a účetní dvůr ocenil ty projekty, které viděl v rámci programu TNT, ale rozhodně teď máme novou situaci, nový režim TNT, A v regionálních fondech je to příležitost pro členské státy připravit nějaký hlavní plán, takže ta hlavní kritika se týkala toho, že to, co se dělá, nevychází z žádných strategických úvah. Ale to už je jistě věc minulosti a společně s kolegy z generálního ředitelství Regio to musíme brát velmi vážně a na základě našich nových nástrojů musíme prokázat, že smysluplně používáme dostupné prostředky, protože jeden ze závěrů této zprávy není ten, že se prostředky zneužily, ale ty prostředky, které jsou bohužel tak omezené a které máme, abychom doplnili další vrstvu do určitých částí té sítě pro vnitrostátní navigaci, to jinak moc nedává smysl. Takže děkujeme za zprávu. Pane Van de Kampe, slibuji, že bude další zpráva. Bereme velice vážně všechno, co v té zprávě je a samozřejmě budeme dál pracovat s kolegy, jak v komisi, tak tady v parlamentu a také z účetního dvora, abychom zajistili, že všechna toto doporučení budeme dál sledovat. Děkuji a poslední slovo má nyní Iliana Ivanova. Děkuji poslancům za eh, hodnotné připomínky, eh, které nám jistě pomohou eh, v další práci. Děkuji panu Fandekampovi za kritiku. Posledně jste, mož, jste říkal, že jste možná byl na komisi příliš hodný. Nicméně, pokud je o ten název, tak já přijímám kritiku komise. Možná, že ten název je příliš negativní. My se ale opravdu snažíme pomáhat. Nebýt negativní jenom proto, že chceme být negativní. Chceme být konstruktivní a poukazovat na slabiny a pomáhat eh, politikům tyto slabiny odstraňovat. A nyní přímo k vašim otázkám. Nejde tady pouze o projekty TNT. Nejen ty zkoumáme, zabýváme se také projekty financované z ERDF, a to období je především 2007 až 2013. To jsou e, samozřejmě dlouhodobější projekty, takže některé z nich e, zatím ještě nepřinesly výsledky, zatím na ně čekáme. Nicméně to je to hlavní zkoumané období. My zatím e, jsme neplánovali další následnou zprávu, ale po této debatě o to možná zvážíme, že podnikneme nějakou následnou zprávu. My jsme sledovali vývoj a uvědomujeme si, že pokyny TNT z roku 2010 eh, byly pouze v podobě eh, rozhodnutí, které nebylo závazné pro členské státy. A nové pokyny TNT z roku 2013 eh, mají podobu nařízení a proto ukládají členským státům právní závazek. A proto e, ty prioritní projekty už nebudou e, existovat. E, komise ustanovila ústřední síť a doplňkovou síť. A plánují se další studie v polovině roku 2015, které by měly provádět tržní analýzu ale pro nás, eh, auditory, eh, je důležité zkoumat fakta, je důležité eh, vnímat reálné výsledky těchto projektů. A jak už jsem říkala, možná zvážíme vypracování následné zprávy. Paní Kilenen se dotkla velice důležitého tématu společných cílů A to přesně eh, bereme jako slabinu. Ten nedostatek integrovaného přístupu. Máme problémy roztroušené eh, tu i onde, ale není mezi nimi žádná koordinace. Nedochází příliš ke komunikaci mezi jednotlivými členskými státy. Takže ty problémy se neřeší dostatečně integrovaně. Vy, pane předsedo, jste hovořil o té nepříliš husté síti a o problémech s budováním této sítě a s jejím rozšiřováním, eh, já s vámi naprosto souhlasím. Právě proto jedno z našich doporučení zní, že členské státy by měly eh, klást prioritu na projekty, kde je největší a nejrychlejší přínos. A komise by samozřejmě měla financovat projekty s pokročilými plány na eliminaci úzkých míst, eh, tedy ty důležité plány, kde má smysl eh, integrovaným způsobem eh, měnit situaci. Děkuji ještě jednou za váš zájem a těším se na další diskuze. Děkuji. Možná mi dovolte ještě jednu poznámku. Komise kritizovala titul, nikoli ale obsah. Já jsem přesně dával pozor, takže to znamená, že s obsahem naprosto souhlasíme a shoduje, shodujeme se. E, za to vám moc děkuji a u toho titulu já jsem pragmatik. E, když, když, je, nepravdí, když, když je nepravdivý název, ale obsah je pravda, to je dobře. Opačně by to bylo horší. A z chyb e, se člověk učí. A proto je ta zpráva dobrá. Ta zpráva vyjmenovává chyby. A kdo je dobrým žákem, Eh, tak se vyhne znovu stejným chybám a přemýšlí, co udělat jinak. Tímto způsobem je potřeba uvažovat. A protože je to poslední zasedání před prázdninami, přeji vám všem hezkou dovolenou, hezky si odpočiňte, eh, buďte zdraví, užívejte hezkého počasí v Evropě nebo kdekoliv jinde a uvidíme se znovu po prázdninách. 31. srpna v 17 hodin. My jsme e, výbor, který jako první po prázdninách začíná. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky.